Good morning, everyone, and uh, I hope that we have a... Dobré ráno. Jistě se ještě několik dalších poslanců a poslankyň dostaví. Vítejte na zasedání Ekonu. Vítejte i vy z vás, kdo jste tu eh, jakožto pozorovatelé za, z řad veřejnosti. A samozřejmě tu máme také web streaming, takže nás mohou poslouchat lidé i široko daleko. Takže já eh, máme tu eh, také eh, tedy předsedu SRB a chci připomenout výboru, že jsme dotáhli mezi instituční jednání s radou o celém bankovním balíčku, čili BRD, SRMR a to jsou to, co jsou všechna ta, všechny ty zkratky tedy pro naše návštěvníky. A jakožto poslední krok budeme mít plenární hlasování ve Štrasburku. Samozřejmě, že bankovní balíček bude podstatný krok k silnějšímu a odolnějšímu bankovnímu systému. A v průběhu naší práce na tomto balíčku tu byla s námi paní Konik chová opakovaně na Ekonu a e, podělila se nám o, s námi o své názory na toto téma, abychom si uvědomovali, jaké jsou otázky, které musíme zvažovat e, při přípravě legislativy v této oblasti. A já jí chci poděkovat za celý výbor, za její cený příspěvek v roli předsedkyně. Je také důležité, abychom měli eh, skutečně robustní eh, otázky a odpovědi v průběhu dnešního dne. A nyní vám dávám slovo eh, paní Koenig. Děkuji, paní poslanci a poslankyně. A já chci říci, že tento výbor se vždy zajímal, vždy kladl velice hodnotné otázky které jsou vstupem pro naší práci. A také jsme bilancovali. Tohle už je vlastně mé 16, 6, už jsem tady po 16. A pořád si ještě pamatuju, kdy jsem tu byla poprvé. A jistě za těch uplynulých pět let jsme dosáhli značných úspěchů a pokroku. V květnu jsme e, měli Eh, tu eh, směrnici, kdy potom 14. jsme tu měli eh, nařízení SRM, které tehdy vstoupilo v platnost. A pak bankovní balíček, na kterém jsme se shodli. A já doufám, že to bude vyřešeno později v průběhu tohoto měsíce. A samozřejmě, že to náš systém posílí. Jinak jsme měli skutečně nabitý, nabitou dobu v průběhu celého tohoto uh, období a vypadá to jako, že už to bylo před dávnou dobou, ale měli jsme první případ řešení eh, problému bank, to byla Banco Popular ve Španělsku a tehdy se prokázalo, že ten rámec, který jste nastavili, skutečně může zajištit finanční stabilitu, v tomto případě ve Španělsku i nad rámec Španělska. Eh, kritické funkce pokračovaly, eh, fungovaly dál a španělští daňoví poplatníci nemuseli platit. Ale dovolte mi také říci, protože jsem měla diskuze se eh, mnoha dalšími španělskými média a tak dále. Když se spěje eh, k vyřešení nějakého problému eh, bankovního, to znamená nějaká insolvence, jsou tu nějaké ztráty, které je pak nutno připsat jednotlivým subjektům, tak potom prostě někdo přijde o peníze. To je zásadní, že někdo eh, jak si je na té ztrátové pozici. Ale jde samozřejmě o to, kdo to je to znamená, že e, jsou to například držitelé dluhopisů, ale pouze těch nižších, těch takzvaných subordinovaných dluhopisů. A, ale pro, a, a, e, akcionáři. Ale e, nesmí to mít žádný dopad na celkovou stabilitu. Takže tady máme SRB, což je fond, který je Ehm, tedy fond, který je, eh, SRF, který je financován přímo finančním obět, eh, odvětvím, je to 25 miliard. Snad to narostá až na přes 30 miliard prostřednictvím těch eh, každoročních příspěvků. A samozřejmě, že po toho spadají v podstatě skoro všechny bankovní skupiny, které Eh, spadají do naší působnosti, říkám skoro všechny, protože musíme si uvědomit, že v podstatě tento způsob řešení problému eh, bank je, je pouze jednou z možností, insolvence je jednou z možností, a pak může proběhnout také hluboká restrukturalizace, kdy si řekneme, no tak začneme bodem A a pak teprve budeme pokračovat dalšími možnostmi. Eh, SRB měla na začátku v podstatě nula zaměstnanců a teď už 400 a do konce letošního roku, tedy to bude eh, těch, kolem těch 400 a to bude stabilní stav. SRB se eh, postupně mění svoje, své zaměření z toho, že nejprve budujeme politiky a strategie a teď už se přesouváme do té fáze, kdy si klademe otázku, jakým způsobem z toho vyplývají pokyny pro banky z hlediska implementace tohoto rámce v samotných bankách. A pracujeme s národními orgány a s, banky, s bankami samotnými, abychom nejprve vytvořili naše politiky, abychom dosáhli toho, že se to skutečně stane. A to jsem řekla už. E, loni jsou tu i další nové příležitosti, kdy banky vědí zhruba již, jakým směrem se Eh, pohybujeme a eh, jak eh, si nabité podoby, která pak umožňuje řešení a že není možné jen tak nečinně přihlížet. Ale v případě, kdy banky nespolupracují, tak tu mám jasné poselství. Máme příslušné nástroje, které, kterým to můžeme prosadit. Nikdo nemůže čekat a odkládat. A nyní přejdu k tématu, které je vždy zásadní. To je MRL. MRL to jsou minimální požadavky eh, týkající se pohledávek, což jsou podmínky, díky nimž jsou právě eh, banky vyřešitelné, eh, takže mají fondy, jimiž můžou, mohou absorbovat ztráty a mohou být rekapitalizovány. To znamená, že to nahrazuje nutnost eh, jakýchsi bailoutů financovaných z peněz daňových poplatníků tím, že přecházíme k systému bailinu, kdy se k tomu tedy používá ehm, buď eh, akciový kapitál nebo eh, dluhopisy. A jinak tu máme víceletý přístup k MRELu, s tím, že naše poslední politika, kterou jsme bohužel publikovali, a na eh, plenarce, ale zatím ještě ne jinak, tak to posiluje kvalitu a kvantitu eh, MRELu tím, že se zvyšují, posilují požadavky, větší subordinace a tak dále. A to všechno, to všechno je tu proto, abychom mohli budovat, tedy v druhém kole, na, eh, navazovat na BRD2 a nedostatek MRL, MRL může být problémem při implementaci strategie řešení s tím, že náš první plánovací cyklus 2016 a 17 a teď máme další cyklus 18-19, odhalili a ukázali, že jsou tu zásadní čtyři témata. Struktura skupiny a provoz, řízení informačních systémů, ehm, kontinuita provozu a komunikace. Vy, kdo znáte, jste obeznámení s, pro, s fungováním bank, tak vás to asi nepřekvapí, tyto témata. Ta struktura skupiny, ta se týká těch velkých přeshraničních, ale také některých velkých vnitrostátních bank které někdy se vyznačují velmi komplexní strukturou z důvodu například podnikového práva a tak dále. A to může představovat pak určitý problém a bariéru při e, e, řešení problematické situace. A pak je tu další téma, které se vlastně nás odkazuje zpátky k MRELu. Ta financovat, struktura financování banky, ta je také velice důležitá. A my ehm, na to musíme pamatovat, to znamená, plány splnění eh, MRELu musí být realistické, ale banky musí zároveň eh, zavádět ty takzvané playbooky. To znamená, že v rámci té struktury skupiny nesmí být eh, velké bariéry, ať už downstream nebo upstream, z hlediska přenášení ztrát. A o toto my banky žádáme, aby eh, měli jednoznačné jakési pokyny, ty, ty, ty playbooky, jakési soubory pravidel a také příručky pro Eh, správní orgány, protože správní, insolvenční eh, zákony a tak dále, to všechno jsou národní zákony. Čili my musíme být schopni říci, jakým způsobem to funguje v zemi A versus zemi B. No a většina bank zatím ještě nemůže jen tak eh, stisknout tlačítko a dát nám informace týkající se um, hodnoty, hodnocení, struktury pohledávek a eh, příslušného odstupňování těchto pohledávek. Ale my na to tlačíme. V podstatě dáváme bankám určitý mandát, aby se mohli zabývat svými těmi implementačními plány. My jsme zveřejnili, a vy to asi jistě dobře víte, únoru letošního roku určitý rámec eh, pro hodnocení a pokud je tu někdo, kdo není eh, tak blízce seznámen s naší prací a podívá se na to, tak ho, ho možná překvapí, že je to směřováno eh, v podstatě ne na banky, ale na hodnotící experty. Ty, to co, tato vyhodnocování musí být pro, prováděna nezávislými odborníky. Takže my tam máme naše požadavky, naše očekávání pro tato eh, hodnocení a nyní, a tím se vracím zase k údajům, s e, spolupracujeme s EBA, abychom přesně definovali, co to znamená z hlediska očekávání vůči bankám. To, že nám musí dát tyto informace, to bude od EBA, my jsme velmi aktivně, aktivně s nimi pracujeme, ale je jasné, že banky, které splňují tato hodnocení, z toho mohou vyvodit vlastní poznatky. Nemusí čekat. E, pak dále to, co myslím tou kontinuitou provozu, to e, znamená, že v případě, že máme přímo nějaké insolvenční e, řízení a dojde k tomu, že kontaktujeme banku, takže provoz může prostě pokračovat a že v, prostě v pondělí nezavřeme, aniž bychom měli další přísun peněz. A i vlády musí být připraveni podpořit včasné řešení. Jaké jsou naše priority pro rok 2019? Tam bych eh, eh, toho řekla ještě více. Zmíním naše interní priority. Pracujeme na tom plánovacím cyklu 18-19, eh, včetně plánu na rok 2020 a dál. Naše týmy již eh, komunikují a sdělili již bankám naše očekávání na rok 2019, eh, co, co, a co do kdy očekáváme. A eh, neposlední řadě pracujeme také na aktualizaci našich interních manuálů a tohle všechno přijde, budeme se muset připravit na implementaci BRD 2 a skončím tím, co si ještě, a SRMR 2 tedy, a ještě řeknu, co si přejeme eh, pro příští cyklus, co očekáváme. Do, dokončení Unie kapitálových trhů. Protože samozřejmě Eh, to potřebujeme k tomu, aby bylo možné zachovat MREL. Musí to být evropský kapitálový trh, musíme implementovat a dotáhnout EDIS, čili třetí pilíř bankovní unie. A víte, že jsem to už mnohokrát říkala, musíme zejména harmonizovat aspoň tu část insolvenčního práva, která se týká finančních institucí, aby to bylo skutečně Eh, účinné a aby naše práce byla stejná bez ohledu na to, o který členský stát se jedná. Řekněme to velice jasně. Zatím máme více než 19 různých insolvenčních práv v členských státech. A likvidita týkající se backstopu těch jednotlivých fondů, to je něco, co nadále pokračuje. A doufám, že tady budeme eh, svědky opravdu hmatatelného kroku. A nyní bych tedy uzavřela tím, že myslím, že jsme urazili značnou cestu společně, hodně se nám podařilo, banky jsou solventnější a bezpečnější, než tomu bylo na začátku, když jste sem nastoupili, mají více kapitálu, kvalitnější kapitál, ale samozřejmě ta práce na tom, aby byly řešitelné, pokračuje, ale je to maraton, je to, není to sprint, takže to pokračuje nadále. Děkuji vám i vašim týmům a nyní jsem připravena zodpovědět na vaše dotazy. Děkuji, paní Kenik. A tedy ten formát otázek a odpovědí bude vlastně pětiminutový blok, čili eh, budou položeny dotazy a pak eh, samozřejmě v rámci toho pak se můžete, eh, můžeme vrátit k tomu případně jít k do, ještě podrobnějších, detailnějších otázek. A první otázka bude za EPP, pan Hockmark. Děkuji mnohokrát, paní König. Vy jste zmínila, že když jste tady byla poprvé a prezentovala jste své názory, eh, že si to stále tedy pamatujete. Pro mne je dnešek naposledy, kdy vás v tomto formátu poslouchám a musím říct, že za to období jsme dosáhli let čeho. Finanční trhy, ale i bankovní sektor se zásadním způsobem změnily. Co se týká legislativy a pravidel, máme kapitálové požádavky, máme BRRD, BRRD2, celou tuto hierarchii a zvláštní nařízení pro bankovní unii. dnes můžete říct těm orgánům, které zajišťují rozpouštění bank, že na tom nikdy nebyli tak dobře, protože nikdy neměli tak silný legislativní rámec pro řešení rozpouštění bank. Máme jasná pravidla pro hierarchie, TLAC, e MREL a spoustu dalších věcí. Já chápu, že máte i do budoucna určitý seznam přání, ale do určité míry jde dnes také o to, abyste vy jako tedy úřad dokázali splňovat to, co máte dělat. A rádi bychom od vás slyšeli, co plánujete pro oblast těch plánů pro rozpouštění eh, bank, jakým způsobem hodláte řešit eh, to, že budete muset vládám a daňovým poplatníkům říkat, že vlastně příště už to bude úplně jiné. To si myslím, že je velice důležité sdělení od vás pro trh, pro banky, pro investory, pro zákazníky, že příště už to bude jiné. A myslím, že by bylo dobré poslechnout si od vás, jakým způsobem hodláte příště postupovat. Děkuji. Já jsem se to snažila říci explicitně. Už v případě Bankova Polar jsme mohli ukázat, že ten rámec, který máme, je vhodný. Máme nástroje pro podnikání velice rychlých, ale důrazných rozhodnutí. Je potřeba sdělit, a to je to, co jsem říkala, že to rozpuštění nějaké bankovní instituce, to je případ, kdy ta banka de facto přišla o peníze, takže buď není solventní, anebo je téměř nesolventní, nemá likviditu, Nejedná se o případ, kde vlastně všechno bude bez problémů. Budou tam ztráty a řekla bych, že rámec, který máme k dispozici, umožňuje, aby tyto ztráty byly alokovány podílníkům nebo držitelům, držitelům bondů, držitelům dluhopisů a Eh, mělo by to vést k tomu celý tento režim, že to nebude tak, jako to bylo před BRRD, kdy celý ten účet platili daňoví poplatníci, protože neexistovala žádná alternativa. Potřebuje to další vzdělávání veřejnosti v tom smyslu, že řekneme veřejnosti, budete-li investovat do nějakého bankovního dluhopisu, jakožto do investičního nástroje, možná vás čekají i ztráty? Ano. Řekla bych, že ano. A to také děláme. Jsem pevně přesvědčena o tom, že naše plány pro rozpouštění bank a vytvoření Emrelu, to je ten nárazník, který umožní, aby tento rámec byl realistický. Jeden argument pro nás vždy byl a je ta otázka, co kdyby. Doufejme, že žádné takovéto případy rozpouštění bank už nenastanou, ale jak to bude s rekapitalizací, zda budeme mít možnost najít nějakého kupce, budeme mít možnost ubírat se touto cestou, jaké přesně budou důsledky. O to jde v plánování rozpuštění bank. A myslím si, že fakt, že máme jasný rámec a máme jasnou hierarchii věřitelů, což máme v rámci BRRD2, alespoň pro eh, ty eh, největší banky máme ty požadavky podle prvního pilíře a všechno to ostatní, aby tento rámec byl co nejrobustnější. Proto, když mluvíme o tomto tématu, tak eh, máte neustále pocit, že eh, je to taková ta smutná stránka celého příběhu, ale banky jsou dnes rozhodně bezpečnější. Děkuji vám. Já jsem chtěl zdůraznit, že občas je potřeba akceptovat fakt, že teď už ta legislativa je hotová a není potřeba vytvářet další legislativu. Teď je potřeba začít něco dělat v rámci té legislativy, jakou máme. A to je to důležité sdělení, které si myslím musíme předat, protože to potřebujeme v rámci toho, abychom jasně pochopili, že jak si ta krajina se už změnila. Ano, to, to nebyla ani tak otázka jako prohlášení, že ano. Ano, ano, bylo to prohlášení. Děkuji, pane Hokmarku. Jdeme dál. S a D, Pervanš Beres. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji za úvodní slova pro Elke Kanek. Paní Kanek, je to naše poslední výměna. V průběhu těchto let se, jste s frakcí SD spolupracovala velmi podnětným a plodným způsobem. Já mám dvě otázky. První věc, kterou uvádíte ve svém wishlistu rozvoj unie kapitálových trhů, aby se posílila likvidita trhů. Jak víte, já jsem byla zpravodajkou k revizi evropských eh, dohledových orgánů a dokud členské státy nevytvoří skutečné evropské mechanismy dohledu, především v oblasti finančních trhů, tak eh, nevím, jak byste dosáhla skutečné unie kapitálových trhů. Pokud se mnou souhlasíte, tak i ve státě, který dobře znáte, volejte po tom evropském dohledu, protože stav toho dohledu a závazek členských států je v neustálém kontrastu s unii kapitálových trhů, protože to není možné, když máme ryze národní dohled a ty národní orgány dohledu tvrdí, že rozumí lépe těm národním modelům nebo místním modelům. A druhá otázka, to je konkrétní příklad italského fondu, který dobře znáte, je to fond Tercas. určitě jste o něm slyšela. DG pro volnou soutěž eh, tvrdí, že tento fond je spravován veřejnými orgány soukromými penězi. Soud eh, řekl, že to není legitimní. Nemyslíte si, že vaše instituce by měla být mobilizována předem a že by se měla vyjádřit k tomu, zda italská vláda, ta předcházející, může tento fond využívat? Já se pokusím nejdříve odpovědět na otázku. Já myslím, že obě souhlasíme s tím, že Unie kapitálových trhů je pro Evropu zásadní. Já jsem to vždycky říkala. Protože to je věc, kterou vidíme, když říkáme, že je potřeba vytvořit MRL a banky říkají, to je výzva v Evropě, především na kapitálovém trhu. Je mi líto, paní Swinburne, pokud se naši bričtí přátelé skutečně rozhodnou odejít, tak víme, že to budeme muset mít dále na našem seznamu přání, abychom to připomínali členským státům. Druhé téma, vy jste se zmínila o Terkasu, to byla velmi malá italská banka, která zkrachovala. A já si nejsem úplně jistá. Myslím, že to bylo v roce 2012 nebo 2013. Ještě mnohem dříve, než vstoupila do hry Unie kapitálových trhů, bankovní unie. A potom italský systém pojištění vkladu do toho vstoupil. A to je právní záležitost eh, mezi Evropskou unii a Itálií a já se k tomu nebudu vyjadřovat, protože to je mimo náš rámec. My se nikdy nevyjadřujeme k případu, do kterého nejsme zapojeni. Nicméně řekla bych, že možná tato diskuze nám pomáhá trošičku oživit práci na Edisu a také tu otázku, co přesně by měla být role systému zajištění vkladu. Ve směrnici o zajištění vkladu se hovoří o základním modelu Paybox vyplaceno za sedm dnů. Já jsem několikrát říkala, že takzvaná alternativní opatření jak používají naši američtí kolegové, že to předávají jiným orgánům. Na to bychom se měli podívat a měli by to také implementovat jiné členské státy. Ale vždycky to musí být za nejmenších nákladů. To znamená, že by to neměl být nástroj k tomu, aby se to celé ufinancovalo, ale v tomto případě by to mělo pomoci. Bez ohledu na to, jaký bude výsledek, protože toto je jen první úroveň v Evropském parlamentu. Zahájí se debata o tom, co přesně by se mělo udělat v Evropě a mělo by to být harmonizováno, jaká by měla být role DGS a potom jaký bude benchmark, pokud jde o náklady. To je tedy taková rada pro příští parlament. Já jsem trochu smutná, když každý říká, toto je naše poslední zasedání. Thank you, Ms. Koenig. Děkuji, paní Koenig. A já si vezmu slovo za EKR a to bude skutečně mé poslední zasedání. Já jsem tady byla deset let a když se ohlédnu zpátky, zamyslím se nad tím, co udělal náš výbor a váš tým. Opravdu jsme dosáhli velkého pokroku od let 2007-2008. A v tom mandátu z roku 2009 jsme identifikovali důležité oblasti, na kterých musíme pracovat a bankovní unie to byla priorita pro poslední dva mandáty, takže udělali jsme hodně práce, ale máme ještě spoustu před sebou a myslím, že jsme promeškali několik příležitostí, jak právě říkala paní Beres. Ale já bych ráda slyšela vaše komentáře k tématu, kterého jste se už dotkla. Profesor Giovannini před 20 lety zhruba identifikoval jisté bariéry, jisté překážky. Tehdy to byl mladý muž, teď už je v důchodu. A hovoří se tedy o tom, že insolvenční právo by mělo být tedy harmonizováno. To vše musí být více harmonizováno, aby to mohlo fungovat jako nástroj v celé Evropské unii. Je to komplexní otázka právního charakteru, kterou jsme pořád ještě nevyřešili. A jak by se k tomu mohl postavit parlament? Jak by příští parlament mohl vyvíjet tlak na členské státy, aby alespoň uznali, že je zde problém? Další věc, která ještě nebyla dokončena, je Eh, řešení eh, krizí centrální protistrany, ústřední protistrany. To je věc, která musí být eh, dokončena. To je poslední část té skládačky, která by učinila náš systém mnohem odolnější. Samozřejmě, jedná se o největší evropské i světové banky, takže je tam tím pádem systémové riziko, pokud to nedokončíme. Jak si myslíte, že můžete přesvědčit komisi a radu o tom, že je to priorita pro příští mandát. Děkuji. Další s Bohem. To je mě opravdu líto. Ale dovolte, abych řekla eh, k insolvenčnímu právu, že to je zásadní z dlouhodobého hlediska pro Unii kapitálových trhů. Když investujete v Evropě, nebo v konkrétních členských státech. Je nutné, aby to bylo harmonizováno. Je to velmi jednoduchá věta, ale myslím si, že je to výchozí bod. Když se zamyslíte nad kapitálovým trhem, zamyslete se nad ním z hlediska investora. Ne ohledně toho, co musíte tedy implementovat pro vydavatele, to je jen ta nejmenší část. Já myslím, že proto už jsme toho udělali hodně. A teď se musíme zamyslet nad tím, co potřebuje investor. A vy jste se toho dotkla a evropský insolvenční rámec, no já jsem předtím nebyla tak ambiciozní, protože já jsem se dívala jen na evropský rámec, pokud je o banky a finance, ale potom securities law je taky zásadní. Já do toho nechci teď úplně vstupovat a také správní právo, to si myslím, že to není pro příští parlament, to je možná už pro nějakou příští generaci, ale myslím si, že tam budeme muset postoupit vpřed, protože jinak budeme mít roztříštěný kapitálový trh a myslím si, že bez toho není možné mít úplnou bankovní unii. Druhé téma bylo velmi blízké mému srdci a myslím, že tady jsou dvě fronty v Evropě, ale také na mezinárodním poli, v Radě pro finanční stabilitu. Tam jsme neudělali ten pokrok, kterého jsme měli dosáhnout, pokud jde o obnovu a řešení krizí ústřední protistrany. Dosáhli jsme velkého pokroku a kdyby toto bylo dokončeno, tak by to znamenalo, že by banky a kapitálové trhy byly bezpečnější, protože z bilaterálních transakcí mezi bankami bychom se dostali na úroveň těch centrálních protistran. Tím pádem se ústřední protistrany dostávají do centra systému a v transakcí FSP se ukázalo, že velké banky, nejen ty evropské, i velké ústavy, když třeba jedna nebo dokonce dvě banky zkrachují z těchto velikých bank, tak potom eh, budete mít problém tady s tím eh, clearingovým ústavem, protože pak bude nutno rozdělit ztráty. A já myslím, že tady musíme dosáhnout pokroku. Pokrok v tomto směru je na nedostatečné úrovni zatím. Vypadá to tak, že máme velmi dobré zátěžové testy a nemůže se nikde nic stát. Dobře, v zásadě je to pravda, ale co když se doopravdy něco stane? Co když ta otázka nebude ještě dořeč, dořešena? A to je ta smutná část toho dohledového fondu, protože tyto, tato řešení nebo tyto problémy tedy nejsou národní a tím pádem ten dohled by také měl být plně mezinárodní, aby se našlo řešení pro tyto otázky. Evropa je sice poměrně malá, ale řešit to na národní úrovni, to podle mě není dobré. Není to tedy moje věc. Ne, je to určitě vaše věc a my to určitě bereme, že do toho vstupujete a tvrdíte, že je to priorita pro příští mandát. Další řečník, pan Klinc, Alde. Děkuji, paní Kenik. Já vám gratuluji k tomu, že jste za tak krátký čas vybudovala novou akceschopnou organizaci. To, že tady dnes sedí tak málo poslanců, je kvůli tomu, že ti, kteří tady nejsou, budou ještě v příštím parlamentu eh, a tím pádem vedou volební kampaně, Ti, kteří tu jsou, tak už pravděpodobně v příštím parlamentu nebudou s možnou výjimkou tadyhle pana Gigolda. Mám na vás jednu konkrétní otázku. Ta souvisí s eh, Janovskou bankou Karže a e, s Norddeutsche Bank. To, že budeme muset řešit ještě spoustu věcí, to už říkala Pervánč a Kenny Swinburne. Já se obávám, že budeme potřebovat novou finanční krizi, abychom tyto problémy začali řešit skutečně vážně. Ale teď tady to Carriage a Norddeutschland Bank. Víme, že co se týká té banky v Německu, tak v zásadě se vždycky něco stalo, jenom když komise začala strašlivě tlačit na pilu. Konkrétně u Norddeutsche Landesbank tam mi chybí, že z evropské strany eh, se zdá, že nikdo vlastně soustavně na nic netlačí. Takže ono se hledá jakési řešení, eh, je to polostátní instituce nebo má polostátní akcionáře a snažíme se tady cosi prosazovat, ale chybí mi tu nějaká vnitřní logika celého toho procesu. A chybí mi tu zásah z vaší strany. A v zásadě bychom tady přece měli jasněji říkat, že i německé banky musí dodržovat pravidla tak, jak jsou stanovena v Evropě. Takže já bych k tomu rád znal vaše stanovisko. Děkuji. Myslím si, že Budu odpovídat v angličtině, aby to ostatní měli snazší. Předpokládám, že všichni víte, že nevydáváme komentáře k jednotlivým bankám. Carige je signifikantní italská instituce z Janova. A Norddeutsche Landesbank to je signifikantní banka v Hanoveru v Německu. V obou případech eh, nebo oba ty případy bych ráda využila k tomu, abych eh, vyjasnila, jaká je role SRB. Aktuálně, tedy pokud se eh, skonstatuje, že nějaká banka selhává nebo pravděpodobně selže, což se obvykle rozhoduje v rámci SSM, tedy v rámci toho dohledového orgánu ve Frankfurtu, a eh, můžeme to rozhodnout i my, tam je celá řada podmínek, tak v tu chvíli se aktivuje další krok. A ten vždycky je, že se musí rozhodnout, zda existuje nebo neexistuje veřejný zájem na tom, aby ta banka podlehla rozpuštění, a nebo zda ta banka tady půjde normální, do normální insolvence. Takže nejprve eh, tedy to zhodnocení, zda ta banka selhává, pak my řešíme ten veřejný zájem. Řešíme hlavně finanční stabilitu a kritické funkce pro ekonomiku daného členského státu anebo pro celou Unii. A pouze v takovém případě nastupuje rozpuštění té bankovní instituce. A to je ten případ ve všech případech. Děkuji. Máte ještě čas zareagovat, jestli chcete. Jinak budeme pokračovat. Příspěvek bez mikrofonu. Jistě, když je nějaká jmenovaná entita, která se právě řeší, tak to pro paní Konik vůbec není jednoduché. Pan Gigold. Ano, je to takové trošku sentimentálnější dnes. A já na tu sentimentalitu navážu. Já naštěstí ještě nejsem přesvědčen o tom, že by Kay tady byla naposledy. Nějak eh, tak pořád všichni doufáme. Eh, a za druhé, v německé politice existuje něco, čemu se říká hanoverská spojka. A proto je poněkud veselé, že tady je nějaký poslanec z Dolního Saska, i když může tvrdit, že je z Oldenburgu a ne z Hanoveru a tím pádem se nepočítá. Máme tady paní König a jsem tu já. Já mám z Hanoveru maturitu a eh, v podstatě jediný Němec, který eh, se na toto hanoverské napojení nenapojuje, je eh, Wolf Klinz, protože on je samozřejmě z Vídně, že ano. Příspěvek bez mikrofonu. Opravdu, tak všichni čtyři jsme z Hanoveru, Ježíš Maria. No vidíte, a tak to vypadá v německé politice. Takže má otázka je, eh, co se týká této instituce. A teď tedy vážně. Máte pocit, že tento případ pro vás může být dost komplikovaný, protože je to vaše domovské město, všichni víme, jaké je to malé město, všichni se znají. Já nevím, já mám trošku pocit, že ta hanoverská spojka je trošku něco strašidelného, ne? A pak máme ještě druhou otázku, která jde v podstatě stejným směrem jako to, co říkal pan Klinc. Pokud dvě velké instituce se tváří, jako že mají zájem na tom eh, se sfúzovat, a pak máte nějaké dvě slabé instituce. Eh, obvykle tedy, když se ty spojí, tak to bude stát peníze. A teď má otázka. Vy nemůžete komentovat jednotlivé příklady, ale chci slyšet od vás jako od instituce, zda už jste začali eh, připravovat nějaké prostředky na to, abyste ten případ mohli přeskoumat, abyste se mohli připravit na tu nejhorší možnou variantu. Eh, řekl bych, že by to totiž byl opatrný nebo rozumně opatrný způsob managementu. Takže můžete nám potvrdit, že jste na to připraveni? Myslím si, že bychom si všichni měli dělat starosti o to, co se tady děje, zejména poté, co proběhlo poslední slyšení z Deutsche Bank zde v parlamentu a oni nebyli ochotni odpovídat na žádné relevantní dotazy. Což ehm, rozhodně o nich neukazovalo, eh, tady rozhodně nevystupovali jako silná banka, spíše jako banka velice slabá. Takže proto by mě zajímalo, co v té věci děláte a zda jste na tu situaci připraveni. Dobře, v první řadě tedy to, ta hanoverská spojka, jak víte. Já jsem se nenarodila v Hanoveru, ale žiji tam, to samozřejmě ano. Musíme si to říct velice jasně. My interně pro každou banku, kterou kontrolujeme, řešíme také střety zájmu i pro nás a pro naše zaměstnance. Nikdy jsme neřekli, že to, že někde žijete, je střed zájmu, ale každopádně konflikty zájmu, střety zájmu bereme velice vážně. A jste si jistá, že tady vy ve střetu zájmu nejste? Já bych řekla, že žádné konflikty nemám v tom smyslu, že bych byla sentimentálnější vůči jedné nebo druhé instituci v jedné nebo druhé zemi. A rozhodně nemám žádná, žádná osobní ani finanční napojení na kohokoliv. To, že jsem z Německa, neznamená, že jsem ve střetu zájmu, když se bude mluvit o jakékoliv německé bance. To, že mám kolegy z Itálie nebo Francie, neznamená, že oni jsou ve střetu zájmu, když se mluví o francouzských nebo italských bankách. Jen abych vybrala tak dvě země na mátkou. Druhá otázka, na kterou jste se ptali, e, velice důležitá, to jsou ty fúze. asi si nemůžeme úplně odpustit tu módu nebo ten sentiment, řekněme, eh, který se s tímto pojí. Já jsem si uvědomovala na začátku tvorby bankovní unie, že zde byl tak trošku pocit, že máme banky, které jsou slabé, máme eh, takové banky po celé Evropě a že pro ně je řešením fúze. Já jsem říkala, že fúze jsou řešením, pakliže v rámci té fúze máme nějaký obchodní důvod a pak, když ta fúze řeší e, nějaká budoucí témata ve smyslu, aby se pak vytvořila silnější bankovní instituce. Samozřejmě, když se sfúzují dvě velké instituce, pak e, všechny napadne spojení too big to fail. Ale nejde pouze o jejich rozvahy, jde také o propojení Eh, těch velice komplexních systémů obou bank. Takže, abych to řekla zcela konkrétně, v každém jednom případě fúze, a my jsme za poslední léta v Evropě některé ty případy zaznamenali, se celou věcí zabýváme v tom smyslu, zda ta výsledná instituce bude um, rozpustitelnější, pakliže by k tomu mělo dojít a v první řadě se vždy snažíme porozumět ten důvod pro tu fúzi a za druhé se pak zabýváme dopadem, jaký ta fúze bude mít. A teď je jedna otázka, která zaznívala i v národních parlamentech. Ve všech případech, které tady zazněly nebo i nezazněly, eh, všechny ty banky mají plány na rozpuštění, na své rozpuštění, takže my jsme schopni chápat tu jejich aktuální organizaci a je jasné, že věci se mění, my to sledujeme a ty plány podle potřeby doplňujeme. Řekla bych, že tím jsem vám snad odpověděla. Děkujeme. Nevidím zde nikoho za GUE a tím pádem jménem EFDD má slovo pan Valli. Děkuji. Chtěl jsem dát paní Kenning dvě otázky. První se týká revize, o které budeme brzy hlasovat. Je to tedy dohoda o revizi ERBD, kdy se zavádí vlastní zdroje, aby mohlo dojít k pozitivnímu bailinu a jedná se o roky 2022 a potom 2024. Mě by zajímalo, zda máte nějaké kvantitativní studie, abyste odhadli dopady, které ty požadavky MRL budou mít na různé země a na různé modely bank. Protože v těch různých diskuzích v bankovní oblasti se ukázal právě tento problém přiměřenosti při uplatňování, protože jsou různé modely bank, které máme v zemích Evropské unie a ty budou nést různé následky zavedení těchto modelů. A mě by zajímalo, zda váš institut provedl tyto studie, aby identifikoval dopady požadavků MRL. A pokud byste trochu navázala na tu odpověď kolegovi Giegoldovi ohledně fúzí bank too big to fail. V Evropě jsme se teď hodně znepokojili tou fúzí, která probíhá či neprobíhá mezi Deutsche Bank a Commerzbank, ale obecně chceme vědět, že když se sejdou dva giganti takovýchto rozměrů, už tedy too big to fail, jaké procesy realizujete v EZB, abyste se vyhnuli hrozbám pro finanční stabilitu na systémové úrovni v Evropě? Děkuji. Dovolte mi pokusit se odpovědět na vaši první otázku. Máte pravdu. V tom smyslu, že to, to trochu prodlouží, ale samozřejmě pravděpodobně tam budou pořád ty čtyři roky to postupné, to post, toho postupného zavádění. Neprovedli jsme žádné vyhodnocení, eh, posouzení BRD 2, ale poslední posouzení dopadu se týkalo naší politiky MRL za 2018 a tam jsme konstatovali, že je tam asi 170 miliardový schodek. Asi 60 miliard subordinovaných nástrojů zhruba. Když se podíváte na ten schodek, tak zatím ten počet, to množství toho subordin, těch subordinovaných nástrojů a toho schodku by měl být možná trošku větší, ale je tu také ještě eh, vlastně další období do budoucna, proto už v 1617 jsme žádali banky, aby nám řekli, eh, aby se vědělo zhruba, kde, kam MRL bude směřovat. Je to poměrně jednoduchá matematika, čili jsme žádali všechny banky, aby vydali ty nástroje v době, kdy jim to trh dovoluje a nečekat až na poslední okamžik. Budeme v tomto smyslu přiměření, proporcionální, ano, už jsme. My jsme byli velice uvědomělí, pokud jde o všechny banky, které pod nás spadají, požadavek MRELu, to, že sledujeme potenciální schodek v MRELu a také financovací plány, abychom našli nějaké rozumné řešení tak, aby banky, které mají stále ještě schodek a nedostatek, aby ho mohly eh, jaksi nahradit, neodkládat to na nějakou nepředvídatelnou budoucnost. Čili snažíme se být přiměření. Já doufám, že jsem alespoň z části odpověděla na vaši první otázku. Pokud jde o fůze, tak tam odpovědnosti a pravomoci jsou poměrně snadno uplatnitelné. Nejprve všechno eh, musí být samozřejmě eh, schváleno tím eh, dozorčím orgánem, tím, kdo to sleduje od zača- samého začátku. Pro velké banky tu máme SSM. A ti se řídí v podstatě přesně tou linií, kterou jsem naznačila. To znamená, jak, jak kde je ten business case, jakým způsobem to pak dopadne, jakým způsobem to bude fungovat. A pak jedna věc, která byla užitečná v trochu jiném kontextu, když víme, celé té transakci. Ano, ať už teda ta, tady ta banka fuzuje nebo ne, k tomu nemáme co říct, ale když plánujeme ehm, vyřešení situace, máme dozorčí mechanismus, ale můžeme říct, není až tak užitečné, když něco povolí v pondělí a pak v pátek tam přijde náš tým a řekne, no podívejte se, teď musíte změnit BCD, protože jinak nebude tato banka Eh, vyřešitelná v případě krize, takže v tomto případě je tam dialog mezi příslušnými orgány a s těmi bankami. Asi jste viděli na našich webových stránkách na konci loňského roku dokument, který jsme publikovali ve vztahu, a omlouvám se, že musím říkat to slovo, Brexitu. Eh, je tu v případě například relokace eh, určitých firm do Evropy, co od nich očekáváme z hlediska plnění podmínek SRM. Tady pracujeme velmi, velice těsně s, s jednotným mechanismem dohledu, čili s SSM. Banky, které přijdou do Evropy, by měly od začátku vědět, co se od nich čeká. Někde jsem si přečetla velmi hezké slovíčko když jak si fúzujete a když eh, se eh, eh, oženíte, tak v tomto případě je samozřejmě je vždy na místě myslet na to, co by se mohlo stát. Za ENF nic, takže začneme další kolo za politické skupiny. Děkuji mnohokrát, paní předsedající první řadě eh, k tomu eh, podezření, já k žádné hanoverské spojce nepatřím. Sice v minulosti proběhly snahy dostat nás do nějakého takového umělého konstruktu, který se jmenuje Dolno Sasko, eh, ale my jsme proti, my protestujeme a já striktně odmítám jakékoliv eh, předhazování mě tadyhle nějaké hanoverské spojky nebo něco, něco takového. Tak, dále. Eh, chtěl jsem se v podstatě zeptat na to samé, co kolega Klins a tím pádem to budu muset trošičku diplomaticky přeformulovat a pokusím se, paní König, nejmenovat podle přání paní König eh, přímo jakékoliv bankovní instituce. Od eh, bankovní a finanční krize jsme podnikli celou řadu kroků, abychom zlepšili finanční stabilitu Evropy. A máme všelijaké nové mechanismy, které nám mohou pomoci vyrovnat se s různými výzvami, které před námi mohou stát. Ovšem, pokud se nějaký aktér na finančním trhu dostane do potíží, přesto zde jsou určité výzvy a stát je často žádán o pomoc, o zásah, tak, aby ty negativní dopady byly co nejmenší. Máme jednotný rozpouštěcí mechanismus, který má zajistit řádné rozpuštění selhávajících bank s nejnižším možným rizikem, s nejnižšími možnými náklady pro daňové poplatníky. A přesto máme před sebou určité výzvy, takovou problematiku, co se týká záchrany těch postižených bank. E, máme různé orgány, komisy, soudní dvůr a tak dále, které zajišťují, že ty banky budou dodržovat ta velice přísná pravidla tak, aby nebyl zatížen daňový poplatník. A přesto, a ty příklady zazněly, mám dojem, že tady panuje takové všeobecné taková všeobecná nejasnost co do eh, bank, které se do těchto problémů dostanou. Já se ptám, zda ta pravidla, která máme, jsou dostatečná, nebo zda bychom měli ještě některé ty šrouby přitáhnout, abychom se vyhnuli takovýmto pochybnostem. Co byste nám k tomu eh, poradila, jakožto předsedkyně BRD? Děkuji vám. Já bych ráda řekla to, co jste říkal k tomu donucenému eh, přesouvání, takže já jsem ze staré pruské provincie Rhein Province, ale víte co, to už bychom zabíhali příliš do minulosti. No a teď k té druhé části. Musíme být realističtí. My máme BRRD, SRMR a posunuli jsme se pryč od toho, co je tedy politický závazek, že tedy máme systém pro rozpouštění bank, protože nějaká banka, vlastně banky by měly mít možnost selhávat jako jiné instituce. To, co zatím není vyjasněno, a možná tam tedy, kde máme určité přechodné problémy, je to, že Vlastně nelze po víkendu v uvozovkách přijít do práce, rozsvítit a říct tak a ode dneška je všechno jinak. Eh, o to jsme se snažili s Banko Popular, ale hned na úvod jsme zaznamenali několik případů, které byly jaksi dlouhodobě řešeny. Eh, nejednalo se tedy o naši činnost, spíše to byly resty z minulosti a stále se sami vzděláváme v tom smyslu, že říkáme lidem, investujete-li do bankovních dluhopisů, investujete do věřitelské instituce, do úvěrové instituce. Pokud vám někdo tvrdil, že toto je naprosto solidní investice a že to je třeba při nejmenším stejně solidní jako e, úspory uložené pod systémem záruky úspor, tak buď jste e, těm lidem skočili na lep, a nebo vás ti lidé prax prostě podvedli. Ale to není něco, co můžeme řešit my. To musí řešit o otázky pro dohled nad tr- e, orgány pro dohled nad trhem. Takže ano, musíme lecos vyjasnit, ale on tu je takový ten pocit, že pokud eh, se něco děje v bankovnictví, tak to zaplatí stát a pokud se něco děje, já nevím, třeba v inženýrství nebo v, co já vím, eh, v malou obchodě, tak eh, jim nikdo nepomáhá. A my musíme vysvětlovat, že pokud se i s bankami do budoucna bude něco dít, tak to zaplatí v první řadě držitelé likvidity, držitelé dluhopisů. Děkuji vám. Za SAD pan doktor Venta. You, um, but... Děkuji. No. <laughs> Tak než se zeptám, musím eh, jakožto německá poslankyně přece jenom také říct něco k té otázce vztahu s Dolnosaskem. Já tu zastupuji Durinsko, parlamentu a to je vlastně historické centrum těch malých států a e, proto e, vlastně tak trochu spadám do té, do té e, konexe. Durinsko vždy bylo pro diverzitu a tak to i zůstane. Paní König, podíváme-li se zpětně na legislativu, tak, jak to tady říkali kolegové, tak před pěti lety jsme byli uprostřed finanční krize a od té doby jsme let, let z čeho dosáhli, co do stability finančního sektoru a co se týkalo rizik pro daňové poplatníky a toho, že jim chceme do budoucna zabraňovat, že tedy ty, ty náklady mají platit sami banky. Já bych ráda zmínila jeden bod, který tady zatím nezazněl a přesto do té diskuse rozhodně patří, jaký vedeme za poslední měsíce, a to je Brexit. Vy jste byla citována v médiích v tom smyslu, že jste řekla, že Brexit nepředstavuje žádné výrazné riziko pro finanční trh a pro jeho stabilitu. A řekla jste, že jsme dobře připraveni. To je uklidňující. Otázka je tato. Děláme si my v politice tedy zbytečné starosti? Jsou zde nějaká rizika, která zbytečně nadhodnocujeme? A nebo zde jsou určitá rizika, která stále ještě vidíte. A druhá otázka, kterou mám, ta vůbec není finančně politická. My jsme v tomto výboru před zhruba měsícem eh, kritizovali určitá výběrová řízení do nejvyšších pozic a říkali jsme, že tam málo žen. A eh, já bych se vás chtěla zeptat, co bychom mohli dělat, nebo co musí politika udělat proto, aby, když ne v té první řadě, tak alespoň v té druhé řadě, bylo více žen, aby byly připraveny přejímat i ty nejvyšší rozhodovací pozice, abychom v rámci politického výběru kandidátů nebyli vždy nutně omezeni pouze na samé mužské kandidáty. Děkuji. No, Řekl bych, že ty neněmci zde v sále se toho spoustu naučí o Německu. Prosím, přijeďte k nám, je tam toho spousta k vidění. No a teď tedy to, co jsem řekla k Brexitu. Já bych vám to ráda dovysvětlila. Ono, eh, jako vždy, je to tak trošku vytrženo z kontextu. Když jsem ten komentář řekla, ptali se mě na naše přípravy, na přípravy v rámci bankovního sektoru a já si myslím, že bankovní finanční sektor je připraven. Možná někteří mohli udělat trošičku více, ale ono s tou všechnou nejistotou je jasné, že banky začnou čekat, eh, aby viděli, jak se, vš- jak se, věci, jak se věci vyvrbí. Instituce jsou rozhodně připravené. Proběhla celá řada různých dialogů mezi komisí, SSM, SRM, SRB. Probíhá dialog s našimi britskými kolegy na toto téma a já si tím pádem myslím, že Brexit je sice politování hodný a ano, bude mít velice vážný dopad na ekonomiku, ale podíváme-li se skutečně pouze na to, zda eh, máme nějaké riziko pro finanční instituce, zda je riziko eh, iminentní finanční krize, protože nejsme připraveni. Můj komentář pro toto byl, že jsme připraveni poměrně slušně a pokud si pak uvědomíme, že nám v nějaké části někde chybí nějaká licence, tak si myslím, že se nenajde nikdo, kdo by řekl tak a teď vám to všechno schodím na hlavu. Ehm, já si dělám hlavně starosti o dopad na reálnou ekonomiku, kter, což se pak přenese na finanční instituce samozřejmě. Takže v takovém kontextu jsem se tehdy vyjádřila. Musím říct, že spolupráce s našimi britskými kolegy byla vždy dobrá, zejména s Bank of England, a předpokládám, že taková spolupráce bude pokračovat, ať už zůstanou v Evropě nebo ne, protože oni nikdy součástí bankovní unie nebyli. A pokud budou mimo Unii, tak samozřejmě předpokládám, že budeme mít ekvivalentní vztahy jako s kolegy v USA, to znamená, že budeme mít korektní spolupráci. Ta druhá otázka na genderovou vyváženost. No, to je otázka. Podíváme-li se na naši organizaci, tak eh, mohu jedině podpořit všechny kvalifikované ženy v tom, aby se účastnili výběrového řízení pro ty pozice, které se u nás otevírají. Zrovna to jsou dvě místa na eh, naší radě a máme tam jednoho místo předsedu, kterého budeme muset nahradit ke konci letošního roku. A já kudy chodím, tudy vyhlašuji. Hlašte se, hlašte se, jste-li kvalifikovaní, ať jste muži nebo ženy. Rozhodně se přihlašte, protože ve finále můžeme vybrat pouze z těch kandidátů, kteří se přihlásí. A takže toto je pouze střípek v té velice komplexní diskuzi, kterou vedeme. Pan Gerhard se ještě hlásí. Ano, děkuji. Ještě stručná následná otázka k tomu evropskému zajištění vkladů, protože jste o tom mluvila. Pozice BMF. Eh, já jsem rád, že jste tu, eh, protože vy jejich stanovisko zastupujete. Takže pozice BMF a spolkové vlády v Německu je taková, že před eh, zavedením Edisu bylo potřeba mít národní systémy zajištění a pojištění vkladů. Vy jste hovořila o dokončení eh, Unie kapitálových trhů. Ale pokud bychom chtěli ty kroky podniknout v tom pořadí, tak jak eh, jste to načetla, tak je otázka, v jaké fázi byste mohli EDIS považovat za dokončený. Jak to vidíte? Kdy bude tento sloup podle vás plně fungovat? Já bych doufala, že Edis brzy eh, jak si vstoupí do hry. Už nyní můžete dosáhnout hodně harmonizací národních systémů, ale národní systémy stále ještě předpokládají, že v případě selhání některé banky existuje určité implicitní riziko, že nějaký menší stát nebo jakýkoliv členský stát, který je hostitelem banky, která je eh, nadnárodní, větší, tak může říct ano, ale je tím eh, vystaven riziku náš systém, takže tím pádem je, je to něco, co, co je regulováno na celoevropské úrovni. Čili je to ta celá debata o tom, kdo je hostitelem banky. Já znám tu diskuzi o sdílení rizika a tedy snižování rizika, sdílení rizika. Takže snižování a sdílení. K tomu, to se musí samozřejmě stát, ale pak, když jde o finalizaci toho posledního kroku a vždycky máme ještě další myšlenku ohledně toho, co může být další krok, tak já doufám, že debata o EDIS, která pokračuje, a že tato sněmovna na tom bude pracovat i dál v dalším, v dalším volebním období. Je to ten další logický krok. Dá se to dělat na národní úrovni, dá se něco dělat na národní úrovni, ale v zásadě bankovnictví by mělo být eh, celoevropské bankovní unie. Děkuji, paní Beres. Jestli můžu, tak ještě navážu paní Kenik. Vrátím, vrátím se k té vaší odpovědi na mou první otázku, protože jste říkala, že případ Terkas je z roku 2012, to ještě ten systém ani nefungoval, já jsem se tím nezabývala, ale na to se vás neptám. Já se ptám, zda v případě Terkasu jsme viděli, že tam DG Kont se do toho tedy zapojila a mně by se zdálo, zda do budoucna tedy by váš fond do toho neměl být zapojen ještě mnohem dříve, když se hodnotí situace a kdy se zvažuje možnost mobilizovat národní fondy pro zajištění vkladu. Ano, jako vždy. Tady žádáte, eh, kladete velmi inteligentní otázku. Já bych řekl, že, řekla, že toto byla velice malá banka. Byla to banka, která spadala eh, jas, jednoznačně pod vnitrostátní dohled. Ale kdybychom udělali tři kroky vpřed, tak bychom mohli říci, že máme určité rozlišování v našem právním rámci. Máme jednak eh, SRM, a pa, ten tam má přístup k fondu v případě, že je potřeba implementovat rozhodnutí o vyřešení problému. A zároveň máme e, systém zajištění vkladů, který se zabývá určitými tedy předpoklady na národním základě. A to znamená, že tady máme vždycky dva soubory plavidel. Terkas, pokud to bude stejný, roz, banka stejného rozsahu, stejný, ve stejný den, bylo by to národní rozhodnutí, které by spadalo pod národní systém zajištění vkladů. Ale je tu určitá klauzule, která to otvírá, když vnitrostátní orgán se rozhodne, že to nespadá pod e, národní zajištění, záruku a insolventnost, ale že to je tedy nějaká ta úroveň mezi tím významným a méně významným, mohli by zvolit případně eh, toto vyřešení. A náš případ by to byl, kdyby to bez tak zahrnovalo eh, Single Resolution Fund. Ale na co eh, se můžeme zaměřit, je to rozdělení mezi systémy zajištění vkladů a tím mechanismem, tedy tím řešením problémů. Ale pokud je, jestliže i IDIS je těžko uh, harmonizovat, tak říct najednou, že by to teď bylo pod jednou střechou, to už je možná až příliš velké přání. Já eh, nevěřím se v ta, takové přání, na někdy vánoční přání, jak jste říkala, ale vy tady vedete určitou strategii k tomu, abychom měli tedy vyřešení na evropské úrovni a vnímáte, že to v podstatě odkazuje až na národní systémy, kde jde o to, jak to řešíme z hlediska logiky státního dluhu a tak dále. To do toho interferuje a pak tím pádem nemáte rovné podmínky harmonizované. Takže z hlediska toho vašeho vyšlistu nad rámec tedy kapitál, unie kapitálových trhů a jak by se harmonizovala insolventnost, to je skutečně eh, eh, otázka, protože DG Kont na základě toho, co bude považovat za státní pomoc nebo ne, přijme rozhodnutí, která bude mít potom eh, dopady na možnost vyřešení problémů banky nebo ne. Ať už je to ve vaší kompetenci či ne. Já s vámi v tomto nemohu než souhlasit. nezmínila jsem tu část DGCOM, kde z hlediska toho, jak DG Comp eh, se dívá na státní pomoc z, ve vztahu k bankovnictví a také ve vztahu k, té, k tomu zajištění. To je samozřejmě téma, kterým se musíme zabývat. Ale jak jsem řekla, to je... Musíme to samozřejmě prověřit z hlediska nezamýšlených dopadů. Děkuji. Eh, tím jsem již vyčerpala oficiální řečnický seznam, takže každý já, pan Tremosa. Děkuji, paní předsedkyně. Já nejsem z Hanovru, ale z Barcelony. A před tisíci lety bylo mé město součástí evropského projektu Karla Velikého. Ale v Hanovru je spisovatel, Junger, je to opravdu podnětné. A já si vzpomínám, že v roce 97, když si připomněl, 100, kdy oslavil 100 let, tak François Mitterrand a Helmut Kohl se sešli, aby mu popřáli všechno nejlepší k, na, k narozeninám jakožto symbol evropského eh, stotožňování evropského projektu, sjednocování a eh, možnosti žít společně spolu. A Luis de Guindos eh, z, z Evropské centrální banky, když tady je, tak eh, žádáme o konkrétní případy stisku A naši voliči říkají, zeptáte se, položíte eh, konkrétní případy, konkrétní otázky, zeptáte se regulátorů a centrální banky na tyto konkrétní případy. No a takže samozřejmě je to složité, ale myslím, že bychom měli situace zlepšit. Banko Popular, tam pak je pouze třeba 10 hodin na rozhodnutí a něco jak si vykouzlit v rámci kapitálových trhů a pak máte jenom 10 hodin na to, abyste to posvětili a pak minister řekne, no dobře, nemám k tomu co říct, jděte do Frankfurtu nebo do Bruselu a pak je to celé hotové. Samozřejmě, že nemůžete eh, v takovém to případě zveřejňovat informace, ale musí se to zlepšit. A ještě k Banko Populár. V případě, že by teď se ten případ vám dostal na stůl, třeba dnes, udělali byste něco jinak? Děkuji. Dovolte mi dodat k té regionální debatě také španělský autor, jehož jméno nebudu eh, se snažit vyslovit, který napsal eh, knihu Patria, který žije v Hanovru. Ale udělali bychom něco jiného v případě Banko Popular? Ne. Myslím, že bychom to udělali úplně stejně a pokud říkáte, že to bylo nějakým způsobem jaksi eh, vykouzleno, uvařeno, tak eh, každopádně Brusel je hlavní město Belgie, také Evropy eh, a tam to rozhodnutí padlo. Děkuji, ještě Sven se hlásí. Pokud máme čas, což v našem výboru není moc časté, ale zdá se, že většina poslanců odešla. Tady se chválil i Ernst Junge, to bych si opravdu nepředstavil. Já nevím, jestli víte, jak hrozně byl využit a jak hrozně agitoval pro, proti té brzké demokracii ve Výmerské republice. Takže já bych opravdu neříkal, že je podnětný. I když tedy strávil své mládí v Hanovru, což samozřejmě nepomohlo. Ale kromě toho, já mám větší zájem o MRL. A vy jste tím začala a byla jste poměrně kritická k některým změnám, o kterých se diskutovalo a na kterých eh, se potom dohodli. A bylo by teď zajímavé slyšet eh, vaše hodnocení. V minulosti jste říkala, že nová pravidla pro MRL, takzvaná phishing option, by mohla vést k rozdrobení pravomocí v bankovní unii a tím by se také omezila kapacita napříč eurozónou. Takže by mě teď zajímalo, jak se díváte na tato nebezpečí, která by mohla vyplývat z těch nově dohodnutých opatření. MRL se zaměřuje na velké a střední banky. A jak vidíte dopady těchto požadavků na menší banky? To by mě zajímalo, vaše aktuální názory. Můj názor na takzvanou phishing option se nezměnil. Jaký bude dopad, to ještě uvidíme, když teď budeme implementovat nový rámec. A v tom citátu, na který jste se odvolal, jsem říkala, že se musíme teď podívat, když budeme implementovat MRL, zda to působí nějaké problémy a potom bychom se vrátili sem do parlamentu. Ta druhá věc a menší banky. Já myslím, že tady musíme si uvědomit, že když rozdělíte banky, a taky jde o definici, co je vlastně malá banka, tak pro velké banky budeme mít tvrdé požadavky MRL, včetně pilíře 1, mohli bychom si představit i více, i méně. U těch středních bank to je takzvaný pilíř 2. Uvidíme, jak to bude fungovat. A ty velmi malé banky, tak tam většina z nich nebude mít požadavky MRL, protože u nich, pokud se něco pokazí, tak půjdou do insolvenčního řízení a nebude se to řešit rozpuštěním. Takže tam tím pádem nejsou tyto požadavky. Toto tedy víme a také eh, to musíme monitorovat, protože uvidíme, jak eh, ta střední vrstva bank eh, je skutečně schopná vytvořit MRL. A uvidíme, jak to bude fungovat, protože bez těch MRL nejsou vlastně rozpustitelné. Uvidíme. Ale podle mě ten můj názor na phishing option se nezměnil. To bylo jenom něco, co bych mohla použít ve svém úvodu. Děkuji, paní Kének. Tím jsme se dostali ke konci této části našeho zasedání. Já ještě jednou děkuji paní Kenigové za to, že s takovou ochotou přišla mezi nás a bylo pro nás potěšením s vámi pracovat od okamžiku, kdy bylo vytvořeno SRB. Takže děkuji jménem našeho výboru. Teď si uděláme krátkou přestávku, ale já musím říci, že je to tedy opravdu mé poslední zasedání. Pracovala jsem tady 10 let velmi aktivně ve výboru Econ od finanční krize tento parlament zavedl spoustu finančních nařízení, finanční regulace. Snad je díky tomu evropský systém bezpečnější. Teď se blíží konec mého mandátu bez ohledu na to, co se stane, takže já děkuji kolegům za jejich podporu a za všechno, čeho se nám podařilo dosáhnout v této době. Děkuji a teď si dáme krátkou přestávku. Thank you.

Dear colleagues, please uh, get to... Vážení kolegové, prosím, posaďte se. Zahájíme bod číslo 20. Děkuji. Dovolte, abych zahájil bod číslo 20, strukturovaný dialog s Valdisem Dombrovskisem, místopředsedou pro euro a sociální dialog, odpovědným také za finanční stabilitu, finanční služby a unii kapitálových trhů. Valdisi, vítejte. Jsme rádi, že zde máme dalšího velmi důležitého hosta. A toto je první vystoupení místo předsedy Dombrovskise jako komisaře, který je pověřen finanční službou, finanční stabilitou a unii kapitálových trhů v tomto roce. Takže mu za Ekon gratuluji k úspěchům, kterých jsme společně dosáhli, tedy k legislativě, která byla přijata, především legislativa, kterou se zabýval náš předseda Gualtieri. Toto vystoupení se nebude týkat všech aspektů jeho portfolia. Pan Dombrovský se je zde jako místo předseda pro euro a sociální dialog. Chtěli jsme, aby přišel s panem Moskovicím. Nemáme ale na to čas, takže já vás nebudu omezovat a pokud je o vaše otázky, máme jako vždy 10 minut na úvodní vystoupení pana Dombrovskise a potom budeme mít eh, otázky a odpovědi. Máme tady pár míst, které nejsou obsazeny, takže frakce ještě mohou jmenovat své řečníky a potom budeme mít na konci catch DI, pokud nám to čas dovolí. Takže bez dalších odkladů dávám slovo panu Dombrovskisovi. Vážený pane předsedo, vážení členové výboru, jak už zde zaznělo, dnes máme poslední strukturovaný dialog a v tomto složení. Než začnu, rád bych vám poděkoval za skvělou spolupráci v uplynulých čtyřech a půl letech. Pokud o finanční sektor, ten se týká milionů Evropanů samozřejmě přímo, ale obecně se hrává důležitou roli v životě všech evropských občanů, protože spousta pracovníků závisí na schopnosti bank financovat ekonomiku a také občané závisí na dobře fungujícím finančním sektoru. Tím pádem to vše je důležité z hlediska naší schopnosti podporovat udržitelné finance. My jsme ve všech oblastech dosáhli celé řady úspěchů také díky vaší tvrdé práci. Myslím si, že po všech těchto úspěších můžeme všichni směle čelit přicházejícím evropským volbám. Unie kapitálových trhů. Komise navrhla různé stavební kameny, jedenáct z nich bylo dohodnuto na evropské úrovni. Jsou to konkrétní kroky směrem k unii kapitálových trhů, které, která přinese skutečný prospěch evropským občanům, podnikům a ekonomice. Rád bych poblahopřál tomuto výboru k dohodě o revizi Evropského orgánu dohledu. To je důležitý návrh. Já děkuji zpravodajům paní Beres a panu Karasovi za skvělou práci. Nestačí mít jednotná pravidla, pokud nebudou tato pravidla jednotně uplatňována ve všech členských státech. My jsme chtěli ambicioznější pravidla, ovšem tato politická dohoda je krokem směrem k větší konvergenci dohledu všude v EU. Kromě toho se tím zlepší dohled, který se zaměřuje na daňové úniky a boj proti financování terorismu. Děkuji také zpravodajce Danitě Hurbe, hibner týká se to centrálních protistran. Tady zde také vycházíme z dohody, které předtím dosáhl Werner Langen a také děkuji Babet Winter a Kay Swinburne. Tam se to zase týkalo CCP Recovery and Resolution. Děkuji tedy všem zpravodajům, díky kterým jsme přijali nový přístup k insolvenci, díky Enrikovi Kalvetovi Žamponovi a to také pomůže životaschopným podnikům se dostatečně včas restrukturovat a dát zaměstnancům druhou šanci. Díky panu Ferberovi jsme dosáhli větších pravidel pro investiční pravidla a také jsme se dohodli díky Sophie Intveld eh, na novém přístupu k celoevropským penzijním produktům. Také máme nová opatření, aby se zlepšil trh eh, pro Evropské investiční fondy, to byl Wolfgang Klinz a také jsme se dohodli na společných pravidlech eh, pro dluhopisy, které budou stabilním a spolehlivým zdrojem financování pro evropské banky, to byl Bernd Luke. A také dohoda o prospektusu, o rizikovém kapitálu, o sekuritizaci. Konečně bych eh, také přivítal eh, dohodu, která se týká jednotné licenze pro crowdfundingové platformy. Členské státy teď mohou dosáhnout společného stanoviska na této téma a mohou podniknout kroky, aby občané měli lepší platební služby všude v EU díky tomu, že bylo přijato nařízení o přeshraničních platbách. To byla zpravodajka Eva Mejdal. Když jsme zahájili práci o udržitelných eh, financích, tak si mnozí nemysleli, že dosáhneme rychlého pokroku. A přesto díky úsilí Paula Tanga a Niny Gill se nám podařilo dosáhnout dohody u dvou ze tří návrhů na udržitelné financování. První vyzývá investiční manažery, aby zveřejňovali, jak berou otázky udržitelnosti v úvahu a druhý stanoví eh, standardy pro nízkouhlíkové benchmarky. Pokud jde o náš návrh o taxonomii pro udržitelné financování, tak já vítám hlasování pro, které proběhlo ve Štrasburku minulý týden, to byla Sirpa Pětikajnéna a spoluspravodaj. To vše vysílá silný signál členským státům ohledně toho, že je nutno rychle se posunout v Evropě ke klimaticky neutrální ekonomice. Bankovní unie. Dosáhli jsme velkého pokroku ve snižování rizik a posilování odolnosti evropského bankovního sektoru. V prosinci minulého roku jsme dosáhli politické dohody o bankovním balíčku po mnoha měsících složitých jednání, takže znovu děkuji zpravodajům Gunnarovi Hokmarkovi a Petrovi Simonovi za jejich práci na tomto balíčku pro snižování rizika. Dosáhli jsme společně také pokroku u půjček v selhání. Snížilo se to tedy na tři čtvrtiny v porovnání s rokem 2018. Ty nové půjčky v selhání budou eh, fungovat tak, eh, že banky budou mít větší možnost eh, financovat reálnou ekonomiku. Tady děkuji zpravodaj Gualtierimu a Esther de Lange. Vítám také vaše úsilí pracovat na sekundárních trzích pro tyto půjčky NPL a také posílení zajištění. To by se mělo také rychle řešit v příštím mandátu. Vítám také vaši práci u Sovereign Bond Securities tady to byl Juan Fernandez jako zpravodaj. Tento parlament eh, velmi pragmaticky eh, přistupuje eh, k řešení státního dluhu a také snižování rizika v bankovním sektoru. Tady bychom společně měli řešit mezery v bankovní unii. Vítáme dohodu o společném backstopu, to je ten jednotný trh tedy Fond pro řešení krizí, ale potřebujeme dohodu ohledně Edisu. Vážení kolegové, přes všechny tyto úspěchy, které jsem tady vyjmenoval, máme ještě dost práce. Brexit je výzva pro evropský finanční sektor a musíme tuto výzvu řešit, musíme mít skutečný jednotný trh kapitálu. Musíme rozvíjet evropské trhy tím, že budeme posilovat své kapacity, pokud jde o zdroje financování pro společnosti a také dohled nad finančními trhy. Práce na kapitálové unii bude fungovat i dále, bude probíhat i dále za nové komise. Ten sektor je v mnohem lepší pozici než před deseti lety, kdy čelil krizi. Ale musíme pokračovat v práci, abychom završili bankovní unii. Už jsme zahájili studii dopadu, abychom se podívali na to, jak to vypadá s implementací Bazileje 3. V uplynulých letech eh, se pravděpodobně zrychlilo a dále se ještě eh, zrychlí naše práce. Evropa, aby byla silná na mezinárodním poli, tak musíme posílit eh, mezinárodní právo, musíme také přizpůsobit eh, naši regulaci novému technologickému rozvoji který teprve začal. Myslím, že fintech bude také důležitý zdroj práce a musíme finanční toky přizpůsobit eh, požadavkům klimaticky neutrální ekonomiky. To je zásadní, protože se musíme tady změnit, protože klimatická změna jinak přinese negativní dopady velmi závažného charakteru. Děkuji vám za vaše příspěvky, znovu vám blahopřeji k práci, kterou jsme společně v těchto letech odvedli a těším se na vaše otázky a komentáře. Děkuji pane místo předsedo. Dodržel jste čas, to je skvělé a velmi neobvyklé, takže uvidíme, jak to bude vypadat v diskuzi. Máme tedy pět minut, takže kratší otázka znamená více času na odpověď. Markus Ferber za EPP. Děkuji, vážený pane místo předsedo komise jménem EPP. Vám srdečně děkujeme za skvělou spolupráci za posledních téměř pět let. V rámci vaší funkce vy jste převzal ten dohled po panu Hillovi, vy jste toto celé zdědil a děkuji vám za vždy excelentní spolupráci, jakou jste Evropskému parlamentu zajišťoval, alespoň to říkám jménem naší frakce. Mám dvě stručné věci, o kterých bych chtěl hovořit. Já neustále dostávám stížnosti, že při aplikaci PIPS je jsou nerovnosti co do půjček pro podniky. My jsme eh, v červnu loňského roku psali dopis třem předsedům dohledových orgánů, tam jsme ty obavy vyjádřili a mnoha podnikům nejsou eh, tyto půjčky pro podniky k dispozici, nemáme ale žádné, žádné informační dokumenty, není možné tedy, aby nakupovali tyto produkty, nabídka se jim omezila, což není v našem zájmu a rozhodně to není v zájmu eh, Unie kapitálových trhů. Můžete nám říci, jak hodláte tento problém co nejrychleji vyšeřit? A pak ještě Brexit. V nedávné době ESMA eh, řekla, že v případě tvrdého Brexitu bude například status likvidity, likvidity jednotlivých dluhopisů anebo takové ty volume caps, že je nebude vydávat tyto informace. A to do té doby, dokud nebudou IT systémy rekalibrovány po Brexitu. A dokud eh, nebude určen ve Spojeném království nový podobný orgán, což by mohlo mít negativní dopady na zbytek finančních trhů v EU. Jak hodnotíte tuto situaci? Vidíte zde nějakou možnost, jak zabránit negativním efektům, zejména v oblasti finančních trhů? Děkuji. Děkuji, Markusy. Pane místo předsedo. Ano, děkuji vám za otázky. Vezmu je po pořadě. Tedy zacházení s eh, podnikovými dluhopisy v rámci PRIPS. Jak víme, transparentnost eh, maloobchodních investic, to je důležité opatření na ochranu investorů. A podporuje to důvěru v finanční trhy jako takové, což je přesně cíl nařízení PRIPS. to hodnocení, zda, ten, ta, zda ta konkrétní retailová investice spadá do PRIPSu, se dělá případ od případu a musí se zvážit veškeré vlastnosti dané investice. Ať už se tomu říká konkrétně jakkoliv. Takže pravděpodobně není proveditelné řešit ex ante takto abstraktně zda něco spadá do PRIPSu nebo ne. A to samé platí pro korporátní dluhopisy. Některé mohou být mimo e, rozsah PRIPSu, jiné mohou být v rámci PRIPSu a všechno to závisí na příslušných smluvních podmínkách. Pak e, nařízení definuje ty retailové investiční produkty tak, že to jsou investice bez ohledu na právní formu investice, kde může docházet k určité fluktuaci skutečné vyplat, vyplatitelné částky. Jinými slovy, ta, ta skutečná částka, která se vyplatí investorovi ve finále, není na začátku smlouvy jasná. Já spolupracuji s ESAS, abychom zajistili, že budeme mít konzistentnost zacházení s retailovými investicemi, včetně ehm, včetně firemních dluhopisů. Samozřejmě máme zde určité nežádoucí dopady, které se už objevují, to budeme muset zhodnotit a uvidíme, jak eh, je budeme řešit. Teď, co se týká vaší druhé otázky k Brexitu. Jak víme, u Brexitu existuje materiální riziko, že 12. dubna Spojené království možná opustí EU bez dohody. To je riziko, které existuje. Ze strany komise máme dokončenou přípravu pro případ nedohody. Soustředili jsme se na oblasti, kde mohou vzniknout systémová rizika pro finanční stabilitu a podnikli jsme odpovídající kroky. Včetně určení dočasné ekvivalentnosti a jiná opatření. Ale samozřejmě nebudeme schopni předvídat a dopředu kompenzovat veškeré možné negativní dopady. Dojde k určité disrupci. Může to mít dopad na likviditu, jak jste řekl, ale potom se trhy budou muset přizpůsobit této nové situaci. A to je něco, kde apelujeme na trhy již několik let, aby se na to připravili musí být připravené na různé scénáře, včetně mimo jiné Brexitu bez dohody. I když ta možnost třeba tehdy byla ještě velice malá, už tehdy jsme říkali, že je potřeba se na ní připravit. Takže eh, mnoho závisí na tom, jak moc se trhy skutečně připravily. A pak se objevují ještě určitá reziduální rizika, která budeme muset řešit na úrovni členských států. To jsou rizika, která podstupovaly jednotlivé členské státy. Do toho asi teď nebudeme za, zabředávat. Co se týká ESMA a výměny informací, eh, požadavků na transparentnost a tak dále, tak ESMA na tom pracuje. Již poskytli určitá vyjasnění, z hlediska toho, jak budou přesně ty věci řešit, takže i zde jsme připraveni spolupracovat s ESMA a reagovat pakliže to bude nutné, ale aktuálně se připravuje ESMA sama, a provádí výměnu informací na vlastní pěst. Děkujeme za reakci. SAD, paní Beres. Ehm, Pane místo předsedo, jménem frakce SD bych vám také ráda poděkovala za tento mandát naplněný spoluprácí, kdy vaše portfolio bylo rozšířeno a myslím, že společně jsme mohli přidat eh, pár vrstev eh, tomu mnohovrstevnému problému finančních trhů. Vy jste se zmínil uh, o různých věcech, například o revizi dohledových orgánů. A tím se vracíme až k začátku tohoto mandátu, kdy jste předložil zelenou knihu o Unii kapitálových trhů. A v té knize já jsem vás interpelovala, říkala jsem, Unie kapitálových trhů nebude, pokud nebude zároveň vypracován dohled. Vy jste cítil odpor členských států. A má otázka je, jak překonáme následující etapu. Nevím, zda vaši následovníci budou mít odvahu znovu otevřít otázku orgánu dohledu. Ale přesto, uvedu dva příklady. Interní model v oblasti pojištění. Všichni vědí, že na mezinárodním měřítku ekvivalent bazilejského výboru velmi zblízka tuto otázku zkoumá. Jak můžeme reagovat na argument členských států, kteří říkají, že interní modely eh, v oblasti pojišťovnictví jsou mnohem lépe dohlíženy na národní úrovni. To si snad nemůže nikdo myslet, že je to věrohodné. Jak tuto překážku překonat? aniž bychom tedy museli čekat na příští krizi, kterou si nikdo z nás nepřeje. Druhý příklad, který uvedu, to je samozřejmě otázka toho potenciálního Brexitu. Bohužel, my jsme postoupili v dohledu nad ústředními protistranami z třetích zemí. Ale pokud jde o dohled nad ústředními protistranami v Evropské unii, tak některé členské státy to zcela blokují a to vytváří paradoxní situaci, kdy Evropská centrální banka v podstatě nemá žádný zájem napomáhat relokalizaci. Takže jaké argumenty máte, co chcete předat svým následníkům, pokud skutečně chceme vytvořit unii kapitálových trhů. Já už jsem toho hodně slyšela, ale Evropané často říkají, že jsou pro unii kapitálových trhů, ale když potom už přijde na lámání chleba, tak už zatím nikdo nestojí. Uh, <clears throat> uh, okay. Dobrá, já vám děkuji za tento dotaz týkající se této, tohoto přeskumu. To už jsem řekl na úvod. Chtěli bychom ambicioznější přístup. Víme, že v konečném důsledku to byl kon- politický kompromis. Nadále to vnímáme jako užitečný krok před, který přináší dodatečné kompetence, zlepšuje zprávu, pokrývá nové oblasti jako udržitelné finance, fintech a tak dále, čili to teď sahá dál z hlediska například třetích zemí, CCP, jak víte, sami. A případě tedy těch ústředních protistran. Ale před, ještě před měsícem nebylo jasné, že se vůbec dostaneme tak daleko. Rada byla velmi blízko toho, aby vyřešila jenom aspekt praní špinavých peněz a zapomněla na ten zbytek. Ale nakonec se podařilo to udržet tak, že to řešíme jako celek, jako balíček. Takže dalo by se říct, že ještě nejsme tam, kde si přejeme být, ale je to užitečný první krok. Co se týče příštího volebního období, tak já nechci předjímat další rozhodnutí, ale dovedu si představit, že bude komise i příští komise pokračovat na dokončování Unie kapitálových trhů, protože je to něco, co potřebujeme a co je důležité pro evropské hospodářství, vzhledem k tomu, že kapitálové trhy hrají stále důležitější význam v evropském hospodářství a bude potřeba pokračovat na této práci v různých oblastech, včetně oblasti dozoru. Čili já nevylučuji tu možnost, že by i příští komise pracovala na tomto přeskumu. Ale samozřejmě, že to rozhodne komise samotná. Chybí nám zástupce e K.R. takže pan Tremosa za ALDE. Děkuji, pane předsedo. Chci poděkovat panu místopředsedovi Dobrovskisovi za velmi dobrou spolupráci bylo pro nás opravdu velmi příjemné snadné s vámi spolupracovat. Schválili jsme eh, hodně různých složek a je důležité vyzvihnout ty vaši roli. Byli jsme svědky toho, že předseda Juncker hovoří eh, o italském hospodářském růstu, ale musíme zohlednit to, že Itálie je země, která měla nejvíce primárních přebytků v uplynulých letech, ale třeba ve Španělsku. Na druhou stranu je silný ekonomický růst, ale podle oficiálních údajů třetina této síly vyplývá z podstatného nárůstu veřejných výdajů. Španělsko má na 3% deficitu HDP. A může z toho vzniknout obrovská krize, protože teď, se, teď si prostě vláda vyčerpává veškerou munici a v případě nějakých překvapení může dojít k obrovskému propadu. Dále koncentrace bankovní. Byl tu zástupce ECB, e který mluvil o nadměrné kapacitě. Možná má pravdu, ale já se obávám, že v některých členských státech můžeme mít jen pár velkých bank, malé banky jsou eliminovány, hrozí tudíž stále větší koncentrace a z toho i e, odchylné úrokové sazby, což je Mm, což může být pak negativní třeba pro malé střední podniky. Nevím, jestli to monitorujete. Dobrá. K první otázce. Ten možná ta druhá část spadá do druhé části mého portfolia, ale skutečně, když se díváme na eh, hospodářský rozvoj v Evropě, tak jsme svědky toho, že hospodářský růst zpomaluje naše poslední předpověď byla 1,3% za letošní rok, ale údaje, které máme a které nadále přicházejí, napovídají tomu, že nová předpověď po zimě naznačuje to, že zpomalení pokračuje a dokonce můžeme mít nižší růst i v, našem, v naší jarní předpovědi. Kromě toho vnímáme zpomalování v podstatě napříč všemi největšími ekonomikami Německo, Francie, Itálie, zejména Itálie, ale také Spojené království, Španělsko. Takže je to poměrně široce rozptýlený faktor a jedna věc, kterou zdůrazňujeme vůči členským státům, je, že státy by měly využít pozitivní eh, část ekonomického cyklu, teď jsme v sedmém roce růstu, k tomu, aby snížili deficity a k tomu, aby snížili zadlužení. Můžeme být celkově spokojeni s celkovým, celkovou situací v eurozóně, tak to složení není ideální. Některým zemím jsme doporučili využít fiskální prostor k posílení ekonomiky. Což možná bylo učiněno méně. A některé země s vysokým deficitem naopak pomalu snižovaly deficit. A druhá otázka týkající se koncentrace bank. Jak víte, my za komisi nějakým způsobem neurčujeme, kolik bank by mělo být v Evropské unii nebo v členském státě. To určuje trh a do určité míry členské státy ale domníváme se, že potřebuje Evropa diverzifikovaný bankovní sektor, kde budou velké banky, banky, které jsou i, mohou konkurovat i globálně, a menší banky. A co se týče této části získávání údajů, tak my jsme chtěli, aby bylo zavedeno více proporcionality do našeho bankovního sektoru, včetně bankovního sektoru a těch pravidel, aby byly banky regulovány v souladu s rizikem, v souladu s rozsahem. který napovídá tomu, který tedy bude směřovat k zachování diverzifikovaného bankovního sektoru. Pochopitelně, že jsou tu také ale různé eh, bezpečnostní aspekty, ochranné aspekty. Musíme mít na paměti, že finanční sektor se vyvíjí a že je tu konkurence z různých dalších sektorů. Hovoříme o unii kapitálových trhů a fintech a i tomto kontextu je důležité zajistit, že finanční sektor se bude nadále vyvíjet a zůstane tam zachována konkurence. Děkuji. A Sven Giegel za zelené. Děkuji. Pane komisaři, vy jste se skutečně zhostil vedoucí role, když jste po panu Helzovi převzal toto portfolio ohledně udržitelných financí. Byl tu jasný pokrok, mimo jiné i díky vám. A jsou tu některé důležité věci. Jednak pokud jde o eko označení pro finanční produkty. To byla jedna z vašich ambicí. Vy jste to znovu vyhlásil a ohlásil v, ve vašem projevu v lednu. Položil se to, tu otázku toho, kdy se rozšíří uh, ta, toto jako označení na finanční produkty. Dále je tu otázka rozvoje tak, těch takzvaných zelených bondů a souvisejících standardů. Technická pracovní skupina přišla s návrhem, který v podstatě zachováním statu quo. Je to ještě slabší než eh, ten dobrovolný princip. Což je kontrast s eh, oproti těm závazným pravidlům v Číně a v Indii. Máme skutečně čekat, až Evropu předběhne i ve vydávání zelených dloupisů, eh, že Evropu předběhnou jiné části světa? Místo, abychom skutečně stanovili standard? a technická pracovní skupina teď nabízí pouze nezávazná pravidla. dokud nebudeme donuceni jinými částmi světa. Ale my bychom chtěli, aby Evropa byla na čele, pokud jde o zelené finance. Takže z toho vyplývá má otázka. Učiníte odvážnější návrh, až, se, až dojde na eh, ten příslušný delegovaný akt? Děkuji. Dobrá, děkuji za vaše dotazy a začněme první otázkou týkající se toho ekoznačení. Ano, skutečně, to bylo v našem akčním plánu. Již jsme zahájili práci na ekooznačení pro finanční produkty pro hm, retailové investory. Již jsme nastartovali ten celkový proces a podle stávajícího harmonogramu přijetí rozhodnutí je plánováno na listopad 2020. A první skupina produktů zahrne investiční fondy, a pojišťovací produkty protože ty mají největší tržní relevanci. A pak další přijdou v druhém kroku. Takže tolik e, naše plány. Nechceme samozřejmě předjímat, co komise konkrétně v, v této oblasti udělá. Ale každopádně komise bude mít již na co navazovat, bude mít uh, jistý určitý workstream této oblasti. Pokud jde o standard těch zelených fondů, tak technický expert, který dal k dispozici první návrh zprávy a my jsme požádali o zpětnou vazbu. Tato žádost eh, konzultací eh, bude vlastně ukončena zítra a na základě této zpětné vazby a finální zprávy, kterou očekáváme v červnu, se budeme bedlivě zabývat těmi doporučenými standardy a pak rozhodneme o dalších krocích. Možná, že naše hodnocení není až tak kritické, Podle tohoto přístupu ten standard by měl vycházet ze stávajících postupů, včetně klimatické iniciativy a jsou tu definovány ty jasné ty hlavní faktory, aspekty tohoto zeleného standardu, to znamená, aby existoval systém akreditace, který Eh, posílí důvěryhodnost a zabrání tomu, čemu se říká greenwashing, čili jakýmsi zeleným opatřením je na oko. A samozřejmě, že je tu silná vazba s tou evropskou taxonomií, což myslím, že je teď velmi jasné. Co se týče delegovaných aktů, tak v této fázi neplánujeme delegované akty k, těm, k těmto eh, dluhopisům zeleným. Ovšem samozřejmě uvidíme, kde to bude zapotřebí, ale budeme rozhodovat o dalších krocích červnu a mezi tím můžeme probírat a můžeme se bavit o tom, jaké delegované akty budeme v této situaci potřebovat. Chybí nám QE, ale EFDD Marko Vali. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky na komisaře Dombrovskise. První se týká snižování rizika v rámci Evropského bankovního systému. Jak víme, zaměřovali jsme se především na úvěrové riziko, na NPL. A v této fázi jsem se chtěl zeptat, zda komise vyhodnocuje také některé aspekty, aspekty finančního rizika, které zatím byly málo zohledňovány. Jsou zde dohledové orgány ECB, kteří začínají toto brát v úvahu. Jedná se o cenné papíry druhé a třetí úrovně, hlavně deriváty, které jsou obsaženy v některých evropských systémových bankách. Chtěl jsem se zeptat, zda chce komise v tomto směru jednat a jakým způsobem. Pokud jde o další otázku, která teď tedy není úplně ve vašem portfoliu, ale je důležité, abyste řekl svůj názor. Výnos Evropského soudního dvoru který zrušil rozhodnutí Evropské komise, která zakázala použít interbankovního fondu pro ochranu vkladů v případě, kdy banka Terkas se dostala do krizové situace. Následkem tohoto rozhodnutí byla celá řada událostí, které velmi poškodili italský systém, unik kapitálu, dominový efekt na eh, venecké banky, na Montepasky, také eh, urychlený prodej úvěru za nízkou cenu a také další velké škody pro za desítky miliard pro Itálii a Někteří by chtěli teď požádat o očkodnění v této oblasti. Jak chce komise na toto reagovat? Děkuji. Uh, okay. On the first... Tak, k té první otázce redukce rizik v bankovním sektoru EU. Já bych řekl, že se soustředíme na obě části bankovnictví, nejen na bankovní knihy, ale také na obchodní knihy. A to je rozhodně něco, co je tedy vysoko na našem pořadu jednání. Co se týká NPL, tak eh, o tom už jsem mluvil na úvod. V tom smyslu, že eh, se nám daří bojovat s těmi eh, půjčkami v selhání, teď už jsou někde na úrovni 3,3% v EU. Samozřejmě ta distribuce NPL je hodně nerovná napříč členskými státy a stále je několik členských států, kde je velmi vysoká úroveň NPL, například v Řecku je to nějakých 40%, na Kypru je to zhruba 30%, to jsou ty dvě země, které mají zdaleka nejvyšší míru NPL. Máme-li hovořit konkrétně o situaci v Itálii, tak Itálie také snížila eh, svou, svůj podíl NPL a to velice výrazně v posledních letech. A to za spolupráce mimo jiné s Evropskou komisí, kdy se řešilo několik možných scénářů, takže během posledních let nejnovější data, která máme, jsou e, z poloviny roku 2018. Tam je ten podíl NPL v Itálii uváděn jako 9,5 na místo 12,1 což to bylo o rok předtím. A já se jenom musím ještě opravit u Kypru. I u Kypru je to 32%, to jsou data za rok 2017, teď ve třetím kvartálu 2018 to bylo 21,8%, což je stále druhé, druhý největší poměr NPL. Co se týče druhé otázky, na kterou jste se ptal ohledně Terkas a souvisejícího rozsudku. Všeobecný soudní dvůr vydal rozsudek o rozhodnutí komise, v tomto konkrétním případě a aktuálně ten rozsudek studujeme, studujeme také jeho možné dopady. Zároveň bychom měli jasně říci, že my jsme vždy byli otevření vůči systémům mm, zajištění vkladů, například ty italské fondo Interbarcario per tutela de depositi. A e, Chtěli jsme, a, a jeho intervence vůči bankám na dobrovolném, dobrovolném základě. To nevytváří problémy pro státní pomoc a přesně k tomu také došlo v případě banka Terkas a v souvislosti s tímto rozhodnutím komise a v nejnovější historii pak eh, s bankou Kádiče. Máme určité malé italské banky, Banka Marche, Truria, Califa, Cargetti. To jsou banky, které v roce 2015 nastoupily proces rozpouštění na základě rozhodnutí Bank of Italy. A u, u, vkladatelé byli neustále chráněny italské orgány konstruktivně spolupracovaly s komisí za účelem přípravy nástroje pro kompenzaci retailových investorů, kteří se stali obětí ehm, neadekvátně prodaných dluhopisů. Takže to probíhalo v podstatě ze, ze sociálních důvodů. A také jsme v kontaktu s italskými orgány ohledně nového fondu, který má tyto investory kompenzovat. Děkuji. Teď jsem na řadě, zdá se, já. Takže Hovoříme o celé řadě výdobytků v oblasti finanční stability a ve finančním sektoru, ale nejsou tu jenom výdobytky, jsou zde určitá nedotažená témata. Já bych chtěl hovořit o něčem, co je tak trochu mimo vaši působnost, a to je otázka praní špinavých peněz. Máme šokující informace eh, ohledně Danske Bank, eh, ruské trojky, azerbajdžánské prádelně a tak dále. A já se chci zeptat, zda si neděláte starosti, že to bude mít negativní dopady na finanční stabilitu evropského bankovního sektoru. A chtěl bych se zeptat, jaká je vaše osobní perspektiva. Vy jste z pobaltských států a chci se zeptat, jak byste to zlepšil. A pak druhá stručnější otázka. My pravděpodobně nemůžeme mít lepší banky, než ty, jaké máme. A teď začínáme pomalinku čelit v evropském hospodářství zpomalení a je jasné, že tvrdý Brexit by znamenal velké ekonomické šoky. Do jaké míry si děláte starosti, že e, stabilita bank, jak jsme ji za posledních deset let e, nastavili, by mohla být hodně drsně oskoušena těmito událostmi. Děkuji. Děkuji. Boj proti praní špinavých peněz. Ano. My si děláme starosti o ty nedávné četné skandály v bankovním sektoru v EU. To samozřejmě poškozuje reputaci evropského finančního systému jako celku. Takže z toho je potřeba se poučit, je potřeba posunout se k fázi reparací. Zejména musíme řešit eh, neadekvátnost dohledové odpovědnosti. Máme poměrně důsledná pravidla v EU proti praní špinavých peněz, máme směrnice proti praní špinavých peněz, eh, to jsou i mezinárodní standardy, ale vynucování těchto pravidel to je plně v národních kompetencích. A tím pádem je potřeba být kompetentnější na evropské úrovni. A to je přesně to, co předkládáme jakožto součást našeho přeskumu evropských dohledových orgánů. Abychom dali více autority EBA, abychom zajistili, efektivnější spolupráci členských států s národními zodpovědnými orgány a abychom byli schopni jednat, pakliže národní kompetentní orgány nic nedělají. Aktuálně také provádíme eh, zjišťovací cvičení, v rámci kterého chceme zhodnotit eh, důvody nedávných případů praní špinavých peněz a v rámci tohoto cvičení chceme identifikovat faktory, které přispěly k těm případům a co s nimi můžeme dělat. Na tom základě pak skonstatujeme, jaké další kroky budou zapotřebí, kromě eventuálního pozměnění, eh, ke kterému dojde v rámci eh, té, toho přeskumu. Dále k vaší druhé otázce, což byl dopad tvrdého Brexitu na ekonomiku a finanční stabilitu Unie. Podívejte, v první řadě je jasné, že tvrdý Brexit bude ekonomicky velice škodlivý jak pro Spojené království, tak pro 27 EU. A to proto, že přerušíme eh, ekonomickou integraci, která trvá už několik desetiletí. Co se týká konkrétně finančního sektoru, tak eh, my jsme řešili ty problémy identifikované pracovní skupinou eh, v rámci tedy kontaktu ECB a Bank of England, tedy mezi komisí a státní pokladnou Anglie, a hovořili jsme o oblastech, kde vnímáme rizika pro systematickou finanční stabilitu a pro ta vnímaná rizika jsme připravili určitá nápravná opatření. Ale přesto Brexit bez dohody by rozhodně znamenal disrupci eh, činnosti na obou stranách Lamanšského průlivu. Možná by mohlo dojít k určité volatilitě na trzích a proto centrální banky oznámily likvidní opatření, což zahrnuje také deaktivaci swapů mezi ECB a Bank of England. Celkově vzato to vnímáme tak, že finanční systém EU je dost robustní a bude schopen odolat eh, i velmi vážným ekonomickým propadům. Ale, jak jsem řekl, rozhodně to bude disruptivní. Ale věříme, že finanční stabilitu jsme schopni zajistit. Děkuji. SAD Juanas Fernández. Děkuji, pane místo předsedo, vítejte. Před pěti lety socialistická strana, má strana, mě vyzvala, abych kandidoval do Evropského parlamentu. A v té chvíli to bylo těžké rozhodnutí, protože jsem musel opustit svůj profesní život v soukromém sektoru a já jsem k tomu přistoupil s idealismem. A europoslanec, který zde byl už řadu let, mi řekl, Chonasi, politika znamená naučit se žít s frustrací a to je něco každodenního v tomto parlamentu. A teď, když končí mandát, tak bych se vás rád zeptal na tu frustraci, kterou prožíváme kvůli obtížnému jednání ohledně Edisu. Jak víte, tento parlament nebyl schopný dosáhnout žádné dohody. Myslím si, že ne z vůle mé politické frakce, ale bylo to zcela nemožné. A já bych se rád zeptal, jak to vidíte v příštích měsících. V pondělí se sešla euroskupina, kde se diskutovalo o cestovní mapě, jak postupovat v jednáních. Jak si myslíte, že v blízké budoucnosti budeme moci vyřešit část této frustrace? A druhé téma, kde je frustrace o něco menší, to je eh, sekuritizace veřejného dluhu. Tento parlament eh, už má stanovisko, ale teď čekáme na radu a zdá se, že rada také nemá příliš chuti řešit tuto otázku. Tak bych se rád zeptal na tyto dvě věci, abychom eh, tento mandát mohli uzavřít s trochu menší frustrací, než kterou teď pocitujeme někteří z nás. Děkuji. Yeah, uh, what can I Eh, si... No tak, co já bych tak asi mohl na toto říci? No, svým způsobem eh, se cítím úplně stejně frustrován jako vy. Podíváme-li se na Edis, tak eh, došlo jen k velice omezenému pokroku. K němu došlo tedy díky výboru Ekon a díky panu Delangemu a díky stínovým zpravodajům, kteří předložili návrh zprávy v listopadu 2016. Ale bohužel nedošlo k žádnému politickému pokroku od té doby a pokud eh, je mi známo, tak ani do evropských voleb se nic neposune. A to bez ohledu na tu velice extenzivní práci na technické úrovni. Takže Jediná pozitivní zpráva zde je ta, že ta práce není kompletně zablokována. Aktuálně máme skupinu na vysoké úrovni, která se systémem EDIS zabývá v radě. Samozřejmě nejsme úplně spokojeni s tím mezivládním přístupem. A no, co ještě dodat. Možná kdyby eh, došlo na straně parlamentu k rychlé dohodě, možná by to pomohlo aktivovat politickou diskuzi i v radě. Každopádně, od doby, co jsme tento návrh předložili v listopadu 2015, došlo k velké snaze redukovat rizika. O tom už jsme mluvili. A myslíme si, že nazrál čas k tomu, abychom začali něco dělat také se sdílením rizik. A doufáme, že tato práce bude v příští komisi, v příštím Evropském parlamentu pokračovat. Možná by také mohlo dojít k znovu otevření celého tématu SBIS, protože tady zatím rada Eh, neudělala nic. Eh, to začalo tehdy za rakouského předsednictví. Oni se rozhodli, že s návrhem SBIS od komise nebude udělat vůbec nic. A zároveň si myslím, že je dobře, že ta zpráva byla v parlamentu odsouhlasena na úrovni ekonu. A pokud e, správně chápu, tak 15. dubna by se mělo hlasovat na plenárce, aby se tedy řeklo, že ta složka je k dispozici, že parlament je připraven v práci na ní pokračovat. A vzhledem k tomu, že probíhají určité diskuse v rámci Edisu ohledně té takzvané e, státní expozitury, tak já si myslím, že právě zde by SBIS mohl být ten správný pragmatický způsob, jak tuto problematiku řešit. Takže možná to je taková možnost, jakou cestou se budeme moci ubírat. Budeme muset pokračovat v práci, jak říkám, cítím se podobně frustrovan jako vy, vidím to podobně, ale nemyslím si, že je pravá chvíle se vzdávat. Předpokládám, že v příštím mandátu bude tato práce pokračovat. Děkujeme. A teď zase EPP, Markus Ferber. Děkuji mnohokrát. K vašemu velkému překvapení budu hovořit o MIFIDu 2. E, s tím jste asi už také něco měl co dočinění. Do března 2020 má komise připravit zprávu k jednotlivým aspektům MIFID 2. MIFID 2. ESMA poslala dopis, ten jsem našel na webu ESMI, kde oznamuje, že vstupy pro eh, to, co chce eh, komise v té zprávě sepsat, eh, tedy k těm konkrétním aspektům MIFID 2, se spoždí o 6 až 24 měsíců. Tedy ESMA toto oznámila a nestihne se to. Měli jste možnost v této věci už vést nějakého rozhovory se ESMou? Zda by se to nemohlo o něco vyjasnit, aby se třeba dodržely lhůty? A druhá otázka, jak daleko je práce u vás v komisi eh, na tomto tématu? Protože březen 2020 to už bude poměrně záhy. Děkuji. Děkuji. Co se týče otázek o MIFIDu 2, tak ano, 27. března ESMA zveřejnila dopis odeslaný komisi a v zásadě vzhledem k Brexitu navrhli odložení eh, o nějakých 6 až 24 měsíců pro některé kroky v oblasti MIFIDu, které měly původně proběhnout v roce 2020. Co k tomu říct? No, je to nešťastné že eh, ESMA některé ty aspekty k MIFIDu nedodá včas. Ale je samozřejmě také pravda, že ta analýza, která bude zapotřebí pro eh, tyto zprávy, je hodně náročná. Musí totiž zajistit, eh, musí totiž mít k dispozici jasné informace o tom, jak bude vypadat obchodní prostor po Brexitu v Evropě. Takže eh, my aktuálně analyzujeme to navrhované spoždění ze strany ESMA. Každopádně jsme toho názoru, že tato zpráva, u které již eh, má ESMA mandát, by se měla prioritizovat za účelem dodání té zprávy na začátku roku 2020. Děkuji. Děkuji. A za SAD je tu paní Winter. Ještě bude pár minut na každý eye pan Langen, případně další, pokud chcete hovořit, prosím, přihlašte se. Děkuji. Paní Winter, pane komisaři Dombrovsky, si já se zeptám německy, když dovolíte. Vy jste komisař také pro euro a sociální dialog, což je aspekt, který bych ráda zmínila. Vzhledem k záchraně eura průběhu eh, tohoto legislativního období po politice úspor si myslím, že prostřednictvím zásahu do národní suverenity a v rámci evropského semestru tu a tam se naráželo na určité třenice v oblasti sociální, v oblasti sociálního zajištění a EU přichází o plusové body u občanů. Jakým způsobem eh, chcete zajistit teď na konci legislativního období, že ten sociální dialog skutečně zajistí něco pozitivního. Jakých milníků byste řekl, že se dosáhlo na, za účelem skloubení záchrany eura a sociální podpory? Za druhé, udržitelné investice. K tomu již leco zaznělo. Hovořilo se například o zelených investicích, to, na to se ptal pan Giegold. Udržitelnost přece také znamená, zajistit i sociální pilíř, který udržitelnost určitě, určitě má. A e, v rámci snahy zajištění udržitelnosti investic tím, že budou zohledněna sociální kritéria, bohužel e, SAD neuspěla, protože jsme nesehnali většinu pro tuto e, snahu. Jak vnímáte příležitost v rámci příštího legislativního období se v této oblasti posunout? Řekl byste obecně, že je potřeba posílit sociální rozměr v politice investic? OK. Dobrá. Děkuji za tuto otázku. Takže nejprve k té širší záležitosti. Práce na sociální, v sociální dimenzi a me, mezníky, které lze uvést. Takže předně Evropská komise skutečně intenzivně pracuje na prosazování sociální agendy na evropské úrovni. Hlavní milník, který bych zmínil, je Evropský pilíř sociálních práv, který byl dohodnutý a který následoval několik dalších legislativních návrhů, včetně těch, které se týkají tzv. sociální ochrany pro všechny přizpůsobujeme naše pravidla měnícím e, se e, způsobům práce a bez ohledu na druh pracovní smlouvy, ať už je to e, osoba samostatně výdělečně činná, ať už je to takzvaná gig economy, tak lidé by měli být pokryti, měli by mít sociální ochranu. Kromě toho, procesu evropského semestru asi tři, je asi 30 doporučení, která souvisejí se sociálními eh, otázkami A v posledních několika letech, když hovoříme o ekonomické politice a prioritách, strukturálních reformách, tak jsme zdůraznili také potřebu inkluzivního růstu a omezování nerovností. Což se odráží i v našich doporučeních pro jednotlivé státy. Tak s ohledem na vaši další otázku k udržitelným investicím. Myslím, že komise má zaujmout holistický přístup k udržitelnosti a ošetřit veškeré environmentální, sociální a další faktory. A co se týče eh, například taxonomie, tak jsme se rozhodli zaměřit se na environmentální udržitelnost, počínaje klimatem, protože tady je skutečně velká naléhavost, také v oblasti našich pařížských cílů nebo cílů snižování emisí. Nicméně tento návrh zahrnuje i minimální sociální eh, ochranu a jsme připraveni tuto práci dále rozšířit a rozvíjet další taxonomie, přesunout se od klimatu i k dalším environmentálním oblastem, včetně oblastí sociálních, Takže my vítáme tento přístup společného výboru. ve vztahu k takzvané sociální taxonomii. je tu jednoznačná revizní doložka a ten přístup komise, který je postupný, rozšiřuje tu taxonomii i do dalších oblastí. Uh, a v neposlední řadě Stefan Gerold. Děkuji mnohokrát, pane komisaři, za to, že jste přišel a za to, co jste tady řekl. Já mám otázku k otázce eh, ta taxonomie udržitelných financí. Ten problém taxonomie u mm, e, této věci vnímám tak, že já v podstatě nechápu, jak zajistíme, že ten produkt, který je finančně udržitelný, je také výnosný. Nemůžeme přece upřímně dát nějakému produktu evropskou pečeť kvality, když třeba ten produkt znamená riziko pro investory. To je riziko v podstatě, které parlament eh, zatím se tváří, že nevidí. Jak můžeme my a komise zajistit, že ti investoři nebudou investovat do finančně nejistých produktů? Děkuji vám. Takže to je komplexní dotaz. A já bych si dovolil odpovědět více ze široka. Samozřejmě, že když investujeme do finančních nástrojů či produktů, je tu vždy riziko. A různé finanční nástroje mají různá rizika. A ta je nutno ošetřit. V tomto směru máme celou řadu iniciativ, která jejíž, jejíž smyslem je eh, chránit investory, zejména maloinvestory, retailové investory a poskytnout určitou transparentnost, co se týče těchto rizik. Totež se týká udržitelných investičních produktů. Nikdo neříká, že budou bez rizika budou mít stejná rizika jako jakékoliv jiné finanční produkty. Takže to, co my tu ověřujeme, tou naší taxonomí, i když vytváříme evropská označení, standardy a tak dále, A my tu ověřujeme jak si tu část, eh, tou tu environmentální část, tu zelenou část, toho aspektu. Když je nějaký finanční produkt prosazován a e, propagován jako zelený, tak chceme, aby investoři měli jasno ohledně toho, jakým způsobem je této, e, tohoto aspektu dosaženo, je, v jakém smyslu je to zelený udržitelný produkt. A když se bavíme o různých Eh, když probíráme různé benchmarky a nebo různé informace, které musí zveřejňovat, tak to je, musí být součástí té naší taxonomie a regulačních pravidel. Děkuji. Takže nyní catch the eye, pan Langen. Děkuji mnohokrát, pane místo předsedo. Vy jste ve svém úvodu zmínil celou řadu kontrolních reform. A komise pod eh, vaším místopředsednickým vedením eh, zapracovala skvěle, to nejde říct jinak. Vzpomínám si na začátek legislativního období, kde se nepředpokládala žádná individuální revize, pouze celkové hodnocení regulačního rámce pro banky s ohledem na mezinárodní porovnatelnost a hodnocení malých a středně velkých bank na straně jedné a velkých bank na straně druhé. V USA se tomu říká regulace pro Main Street a regulace pro Wall Street. Eh, jak daleko jste na to, jak daleko jste se dostali v této věci? Vy, vy mluvíte o příští komisi, no ale ta nastupuje až někdy na konci října. Bylo by myslitelné, že takovéto celkové hodnocení byste do, do té doby ještě ve svém funkčním období tedy byli schopni předložit? Děkuji vám. Dobrá. Děkuji za váš dotaz. V určitém smyslu Měli jsme tady již tu žádost o poskytnutí podkladů, kdy jsme se zabývali celým regulačním systémem pokrizovým, protože musíme připustit, že se to připravilo v podstatě v rychlosti, ve spěchu, v odpověď na globální krizi. Čili musíme přihlížet k tomu, jestli je tu určitý nesoulad, jestli jsou tu určité překryvy. Zase jsou tu určité mezery, určité nežádoucí dopady. A takto jsme k tomu přistupovali a výsledek jsme pak zapracovávali do dalších legislativních návrhů, například RFID, EMIR, A to, co děláme teď, tak v rámci následných kroků budeme mít fitness check, což se, s čím se počítá v rámci dnešního programu. Prověření oznamovací eh, povinnosti v rámci dozoru finančních institucí, zjednodušení výkazů A vzhledem k tomu, že tato prověrka, ten fitness check, je něco, co se ohlíží zpět, to znamená to retrospektivní záležitost, tak to bude eh, publikováno později v tomto roce a to zjednodušené výkaznictví, to je pak něco, co už bude muset řešit příští komise. Děkuji, paní Beres. Eh, ano, pane komisaři, vy jste se s kolegou Jonasem Fernandesem zmínil o dalších krocích eh, v oblasti EDIS. Váš předchůdce, tedy vaše předřečnice Elke Kenning eh, uznala, že dobrým modelem je model americký. Spíše tedy než to vaše sdělení, které jste nám přednesl v polovině období, by bylo lepší, kdybyste svému nástupci navrhl radikálnější přístup. Vrátím se k otázce pana Ferbera a k tomu pokračování MIFID po Brexitu. Zda bude ESMA pracovat eh, nebo ne v této chvíli, to je další věc, ale jaké pole, jakou působnost si představujete pro tuto revizi. Celý ten mechanismus MIFID byl vytvořen ve chvíli, kdy britský kapitálový trh byl plně součástí trhu Evropské unie. To se teď pravděpodobně změní, bohužel. Takže můžete identifikovat hlavní směry toho, jaký bude mít dopad ten Brexit na MIFID. Myslím si, že to bude něco jiného, než bylo původně předpokládáno. A jaké jsou hlavní linie, které navrhnete pro tuto revizi, bez ohledu na technické podklady, které jsou vám připravovány? Uh, okay. On... Dobře. Edisu, abych se vrátil k této otázce Edisu. Já samozřejmě budu komentovat trošičku jinak než Elke Koenig, kterou jsem neslyšel. Já se tedy k tomu vrátím zvlášť, ale k Edisu. Zde jsme měli pomalý postup, zároveň bylo široce uznáno, že bankovní unie by měla mít tři pilíře, dohled, řešení krizí a pojištění vkladů. Takže bychom se měli řídit tímto přístupem na základě tří pilířů. Samozřejmě, pokud konzultace s členskými státy a příští Evropský parlament ukáží, že je vhodný jiný přístup, který povede k politické dohodě, tak určitě budeme ochotněji proskoumat a přizpůsobit také svůj návrh. V zásadě už jsme udělali něco podobného. Bylo to na podzim roku 2017, pokud se nemýlím, když jsme předložili sdělení Nevíme, zda to bylo správně či špatně, o tom můžeme diskutovat. V každém případě to byl pokus odblokovat diskuse na radě. Úplně se to nepodařilo. Jak už jsem říkal Chonasovi, jediná věc, kterou můžeme pozitivně říci, že to není zcela zablokováno, nějaká práce přece jen probíhá, nicméně toto byl pokus dosáhnout politického kompromisu. Pokud vaše otázka je, zda jsme ochotni přeskoumat různé přístupy, které by mohly vést k politické dohodě, tak ano, my jsme rozhodně ochotni. A k otázce MIFID. Revize MIFID. současné době připravujeme tuto revizi, protože tato směrnice už funguje 18 měsíců, můžeme z toho tedy vyvodit první ponaučení. Zaměříme se na otázky ochrany spotřebitele a také na fungování trhu z dluhopisy. Posoudíme, zde je na čase dosáhnout větší transparentnosti trhu. Jak jsem říkal, my bychom chtěli, aby ESMA dala přednost této zprávě. Americký trh takovýto přístup má, my bychom mohli něco takového zavést i v Evropské unii. A také budeme hodnotit, jak unbundling investic do výzkumu funguje a zda máme toto pravidlo přizpůsobit. Dostali jsme spoustu stížností především od malých a středních podniků na tuto oblast. Takže to jsou jen některé směry práce této revize. A teď poslední otázka od pana Tremosy. Děkuji. Já mám otázku k velkým eh, auditním společnostem. Ve Financial Times se říká rozbít velkou čtyřku a donutit, aby se zaměřili na obezřetnost. A mě by tedy zajímal váš názor. To jsou ty čtyři velké auditní společnosti. Vy jste nedávno zodpověděl mou písemnou otázku, kterou jsem napsal před několika měsíci a říkáte, že komise velmi sleduje auditní trh a chce přizpůsobit legislativu přijatou v roce 2014 a také říkáte, že členské státy, které zatím ještě neimplementují odpodbídající směrnici. A nevím, které státy to jsou, můžeme znát jména těch eh, států, které zatím ještě netransponovaly tu směrnici, která vstoupila v platnost před pěti lety. Děkuji za tuto otázku. Ano, pokud jde o tu velkou čtyřku, ty velké účetní společnosti, my máme účetní nařízení, já vám nemohu poskytnout informaci o přesném stavu transpozice, nebo toto je nařízení. Takže to se nemusí transponovat. Já nemám přesné informace o stavu věci, pokud je o transpozici této směrnice. Možná můžeme se obrátit na kolegy a požádat je, aby to sledovali, ale teď monitorujeme vývoj trhu v souladu s platným legislativním rámcem. To je vše, co vám v této chvíli k tomu mohu říci, ale určitě se tím můžeme zabývat a určitě to bude součástí naší práce. Děkuji, pane místo předsedo. Říkáte, že je to vaše poslední návštěva v této funkci. Možná vás uvidíme jindy při jiné příležitosti, takže velký potlesk pro vás a Děkuji také členům za aktivní zapojení. Teď tedy si uděláme pět minut přestávku, než zahájíme poslední bod. Děkuji za vaši návštěvu a vážíme si těch 90 minut, které jste s námi strávil. Oh, oh. Okay. Okay. Okay, so we just continue, sir. Takže budeme pokračovat. So they said wants to continue. So this was the problem. That was the point. Yeah, okay. So no five minutes, start now. Takže žádných pěti minut, žádná pětiminutová přestávka. Rovnou budeme pokračovat. So I can't continue. Sorry, no, no. So, so you will start almost immediately because uh, Madame Beres. Bude předsedat paní Beres a začnete téměř okamžitě.

rovnou zahájíme bod 21 na pořadu jednání, tím se dostáváme k přeskumu aktu v přenesené pravomoci a prováděcích opatření. A já přeskočím do angličtiny, protože podklady byly připraveny v Shakespeareově jazyce. Toto je studie Econ o aktech eh, v přenesené pravomoci a prováděcích opatřeních. Je to poslední v tomto mandátu a jak jsme opakovali, na každém zahájení tohoto přeskumu, tak Ekon vykonává své pravomoci, pokud jde o přeskum a týká se to především eh, toho zvláštního zájmu o tyto někdy komplexní a technické akty, eh, i když to tedy neodpovídá počtu poslanců v sále. Myslíme si, že veřejné diskuze jsou jednou z klíčových eh, prvků, aby parlament eh, mohl vykonávat svůj přeskum efektivně. Dnešní diskuze se zaměří na prováděcí opatření směrnice 2009-138 ohledně zamě- zajištění a pojištění, tedy solventnost 2. Probíhající práce zahrnuje pozměňovací nařízení nebo tedy pozměňovací návrhy k aktu v přenesené pravomoci a také přeskumu specifických eh, prvků standardní formule pro kapitálové požadavky pod solventností 2. Po výměně dopisu mezi předsedou výboru ECON a místo předsedou komise a na základě přípravné práce EIOPA a řady veřejných konzultací komise přijala pozměňující akt k solventnosti 2 8. března 2019. Já zde vítám pana Merlena za DG FISMA a pana Justa Vreje za EOPu. Myslím, že teď můžeme pokračovat. Martin Merlen zahájí prezentaci svého přeskumu aktu v přenesené pravomoci. Prosím, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně. Vážení členové výboru, dobrý den. Jak víte, Solventnost 2 začala platit v roce 2016. Dohoda o solventnosti 2 a implementace vyžadovala velké úsilí od průmyslu, od regulátorů i zákonodárců a myslíme, že toto úsilí bylo plodné a zavedení tohoto nového obezřetnostního rámce proběhlo hladce. Nedošlo k žádným větším narušením pojišťovacího trhu Solventnost 2 přinesla spoustu novinek a před rokem 2016 už byl stanoven rámec pro přeskum. V roce 2020 provedeme hluboké hodnocení směrnice o solventnosti, zatímco dnes řešíme revizi prováděcích opatření. Tato revize, tento přeskum nabízí možnost reagovat na zpětnou vazbu, kterou jsme dostali, když jsme v roce 2015 požádali o předkládání důkazů jako komise a také dosáhnout dalšího pokroku při tvorbě unie kapitálových trhů. Za tímto cílem komise stanovila tři oblasti, na které by se tato revize měla zaměřit. Nejdříve přiměřenost, za druhé odstranění Eh, technických eh, nekonzistentností a za třetí odstranění překážek pro investice. Revigo, revidované delegované nařízení bylo přijato 8. března, obsahuje zlepšení pokud jde o sledění pojišťovací a bankovní legislativy, větší přiměřenost při výpočtu kapitálových požadavků, ustanovení, která odrážejí nedávný vývoj v řízení rizik, změny procesu při určování bezrizikových úrokových sazeb, aby se lépe odrážely právní principy a také se zde aktualizuje kapitálové požadavky, pokud o vystavení se riziku. Myslíme si, že tyto změny jsou dostačující pro aktuální znění solventnosti 2. Také jsme eh, lépe vyřešili kritéria pro soukromý dluh. Tyto změny by měly přispět eh, k rozrůznění zdrojů financování pro ekonomiku. Po posledním přeskumu a poté, co jsme reagovali na dopis vašeho výboru místo Dombrovskisovi v září jsme se rozhodli také začlenit eh, pro dlouhodobé, dlouhodobou likviditu zvláštní přístup a tato nová možnost eh, bude představovat zvláštní sazbu 22% a také strategické zapojení. Návrh eh, delegovaného nařízení byl zveřejněn na portálu Better Regulation 9. listopadu. Dostali jsme 25 odpovědí, které předložily zúčastněné strany. My jsme náležitě zvážili tyto komentáře v uplynulých týdnech a provedli jsme jisté úpravy původního návrhu. Několik eh, komentářů se týkalo nových kritérií pro novou kategorii dlouhodobé likvidity, především to období 12 let a také kritéria pro ring fencing. My jsme se rozhodli, že omezíme to minimální období držení na 5 let a že odstraníme odkazy na ring fencing. Za druhé, odložíme datum vstupu v platnost nových požadavků až do začátku roku 2020. Tím bude mít sektor více času na to, aby implementoval nová pravidla a požadavky na výkaznictví. Za třetí jsme se rozhodli, že usnadníme uplatňování preferenčního zacházení s nereitovaným dluhem, kdy investoři mohou kontaktovat banky či jiné pojišťovatele. Také jsme snížili z 15% na 20%, nebo tedy změnili z 15% na 20% to minimální období pro spoludržitele. Také Eh, jsme se zaměřili na rizikovou marži a přizpůsobení z hlediska volatility. Tam vítáme krátkodobé řešení, na kterém se dohodli spoluzákonodárci při eh, revizi IZE se pracujeme na solidním řešení. To bude součást eh, naší přípravy na revizi v roce 2020. Pokud o rizikovou marži, tak jsme dostali radu od EIOPA, kdy snížení nákladu na kapitál není v této chvíli doložena žádnými důkazy a revize v roce 2020 umožní toto téma šířeji přepracovat. Revize v roce 2020 umožní plný přeskum solventnosti 2. V tomto kontextu už jsme poslali agentuře EOPA žádost o radu v různých oblastech, konkrétně v 19, a požádali jsme EOPA, aby provedla komplexní hodnocení dlouhodobých záručních opatření, včetně přizpůsobení se z hlediska volatility a také jsme požádali agenturu EOPA, aby předložila návrhy, jak lépe zohlednit dlouhodobou povahu pojišťovací činnosti kapitálových požadavcích. V září 2018 jsme vyzvali agenturu EIOPA, aby poskytla stanovisko k dopadu obezřetnostních pravidel na pojišťovny, na udržitelné investice v souladu s akčním plánem Komise o udržitelných financích. Také se to bude týkat zprávy komise, kterou předáme spoluzákonodárcům v roce 2020. Děkuji vám za pozornost. Děkuji. A nyní dávám slovo Justu Rayovi, eh, který je šéfem eh, politiky v oblasti pojišťovnictví v agentuře EIOPA. Prosím. Vážení členové výboru, abych reagoval na žádost komise, tak jsme poskytli technické rady, a to jak v září 2017, tak v únoru 2018. Naše rady jsou založeny na zvážení rizik a zvážení důkazu. Naše rady obsahují návrhy, abychom zajistili přiměřenost rámce v souladu s cílem, který zde specifikoval pan Merlen několik zjednodušení a také chceme zajistit technickou konzistentnost s kapitálovými požadavky pod Solvency 2. Také to obsahuje kritéria pro identifikaci eh, těch eh, nerejtovaných eh, půjček, abychom odstranili neodůvodněná omezení. Provádíme celostní hodnocení, bereme v, dů, v, v potaz také dopad eh, celého návrhu. Změny nařízení odráží naše rady, které se týkaly nerejtovaného dluhu. Zmíním různé témata, která považujeme za důležitá. Riziky pro, riziko pro úrokovou sazbu a tak dále. To vše samozřejmě musíme vnímat s ohledem na to, jak hodnotíme nařízení jako celek. Abych se podíval na riziko spojené s úrokovou sazbou, my navrhujeme pozměnit současný model. Je jasný důkaz o tom, že současný model podceňuje riziko Příkladem jsou negativní úrokové sazby a velmi nízké úrokové sazby. My eh, navrhujeme toto napravit je to lehce implementovatelné a ten dopad bude zvládnutelný, především s tím přechodným obdobím. Je nám líto, že naše návrhy nejsou úplně začleněny, jsme rádi, že to bude v revizi solventnosti 2 v roce 2020. Pokud je o riziko likvidity, tak eh, tady se zaměřujeme na omezení eh, tohoto období z 12 na 5 let, eh, vzhledem k tomu, že Solventnost 2 eh, má revidovat tyto požadavky do konce roku 2020. Myslíme si, že by bylo optimální, kdyby tyto výsledky komplexní analýzy byly začleněny do revize z roku 2020. Je důležité, aby to byl dále rámec založený na důkazech a na hodnocení rizik. EIOPA zahájila komplexní analýzu likvidních eh, pasiv. To bude zahrnovat také analýzu eh, trendů v této oblasti, také měření nelikvidity a tak dále. Teď se podíváme na bezrizikové úrokové sazby. Solventnost 2 vyžaduje, aby EIOPA vypočítala tyto úrokové sazby a aby byly závazné v prováděcích opatřeních. Výpočetní proces EIOPA je prováděn objektivním a obezřetnostním průkozem, eh, způsobem. Trhy budou náležitě informovány za využití kompetentních orgánů v členských státech. Je důležité, aby tyto sazby byly objektivní a aby byly technicky zdravé, aby nebyly ovlivňovány jinými podmínkami. Změny nařízení mají za cíl, aby byly zváženy tyto výpočty. Chceme, aby všechny změny zohlednily praktické věci, aby změny byly v souladu s dobře fungujícím procesem a také, aby byly objektivně a technicky zdravé. Volatilita a přizpůsobení. Tento výpočet, včetně toho zvýšení pro jednotlivé země, to je také s obsahem delegovaného nařízení. EIOPA měsíčně zveřejňuje toto přizpůsobení z hlediska volatility. Je to také spočítáno tím obezřetnostním způsobem. Uplatňování je omezeno na technické podmínky, prosinci roku 2018 jsme společně s komisí začali posuzovat sedm možných změn pro tyto konkrétní zvýšení pro jednotlivé země. Tyto změny by ovšem vyžadovaly změnu směrnice o solventnosti 2 a to omezuje možnost komise eh, změnit eh, tyto možnosti změnou delegovaného nařízení. Tím pádem i EIOPA má omezené možnosti změnit výpočet těchto sazeb pro jednotlivé země. Součástí dlouhodobé revize směrnici o solventnosti 2 eh, bude také to naše poradenství, o které nás komise požádala. EIOPA analyzuje toto zvýšení a poskytne technické rady v červnu roku 2020. Děkuji vám za pozornost. Thank you. We are all aware that... Děkujeme. My si všichni uvědomujeme, že to je skutečně pouze ta malá revize a že čekáme na tu velkou. Teď má slovo za EPP Markus Ferber. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Jak už tady zaznělo, Evropský parlament Evropské komisi poslal dva dopisy 18. září a 6. 12. loňského roku nastínil pozice Evropského parlamentu k, k tomu přenesené pravomoci. Jednak šlo o rizikovou marži a rizikovat ji za, a redukovat ji, za druhé rekalibrovat investice do kapitálových nástrojů vlastního kapitálu, zejména se, se zaměřením na dlouhodobé investice a za třetí přizpůsobení národních komponentů tzv. volatility adjustment. S výjimkou těch drobných přizpůsobení v oblasti těch kapitálových investic se nestalo nic. Buďte tak laskaví a řekněte nám proč. A chci se také zeptat, jaké záruky nám můžete dát, že názory Evropského parlamentu budou v rámci vaší revize dostatečně zohledněny. Uvědomujete si, že Evropský parlament má právo odmítnout aktiv přenesené pravomoci. Co se týká přizpůsobení eh, kapitalizace, té, té kalibrace v investic do kapitálových investičních nástrojů, tam se Ehm, předpokládá konkrétní nástroj, ale bez ohledu na to se eh, předpokládá, že dlouhodobé investice do akcí eh, v rámci portfolia budou muset mít nějaké explicitní pojišťovací produkty, které budou použity právě na toto, na pokrytí případných ztrát a nebudou se používat na nic jiného. Tato neflexibilita v praxi vede k tomu, že i když se hodně mluví o takzvaném ring fencingu, který tedy z toho aktu přenese pravomoci skončil, že ten koncept je přesto zachován, tedy dlouhodobé investice do akcí e, jsou pak proveditelné jen pro velice málo podniků a tím pádem jsou neatraktivní. Proč komise zvolila právě tento postup? Myslíte si, že dlouhodobé investice do akcí jsou v rámci Solvency 2 přesto pro podniky atraktivní? A tím se dostávám k dalšímu bodu. V rámci snah ehm, o liberalizaci kapitálového trhu v ehm, loňském červnu předložila komise eh, akt v přenesené pravomoci, kde se má změnit kalibrace v rámci Solvency 2 na financování investic do infrastruktury, má se stát atraktivnějším a jistějším. Můžete nám sdělit, zda toto opatření bylo úspěšné? A za třetí, co se týká priorit eh, pro tuto revizi, vy jste oba eh, my jsme upozorňovali jak EOPu, tak komisi, aby se napřela ze všech sil do této revize v roce 2020 a proto bychom rádi už teď věděli, jaké priority budete mít. Rád bych vypíkl tři věci. Nejprve v oblasti zveřejňování a informování eh, parlamentu a adekvátnosti. Eh, já si myslím, že podobně jako u Small and Simple Banking Box, eh, u CRR a CRD, by, že by to tady mohlo fungovat takto. Dále intenzivnější dohled nad rizikem u podniků a jejich business modelu i tam můžeme leco zlepšit. A za třetí, kalibrace otázek zdluhopisovávání ehm, vlastního kapitálu, ehm, které je umožněno za určitých podmínek v oblasti investic do infrastruktury. Děkuji vám. Uh, tak já nevím, asi budete chtít zareagovat oba, že ano? Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Co se týká priorit eh, přeskumu v roce 2020 teď je ještě příliš brzy eh, říci, co přesně bychom chtěli udělat. Chceme co nejširší revizi, chceme zajistit, že nám žádné důležité téma neuteče. A proto jsme rozhodili poměrně obsáhlé sítě v rámci naší eh, výzvy pro poradenství pro EOPu. Jedno téma, které je zvlášť důležité, a bude ve středu toho přeskumu, je ta otázka dlouhodobých záruk. To bylo téma, jak jistě víte, velice složitých diskusí i zde v Evropském parlamentu, takže to bude rozhodně jedna z našich priorit. U toho zbytku tam se zaměříme na to, co eh, získáme z toho poradenství pro EOPu, co získáme z těch konzultací. A poté rozhodneme jaké budou naše priority a uvidíme, jak ten proces pak spustíme s novou komisí. Každopádně beru na vědomí eh, te, ty, ty priority, o kterých pan Ferber právě hovořil. Co se týká těch tří klíčových témat, která zmínil a která byla eh, obsažena v těch, v, v těch dopisech odeslaných komisi. Já to projdu jedno po druhém. Nejprve ta riziková marže. My jsme se zde hlavně zaměřili na eh, cenu kapitálu, protože to je velice relevantní pro výpočet eh, té rizikové marže. EIOPA provedla velice detailní kvantitativní analýzu Ehm, přičemž nějak, nějakým způsobem nepředjímala výsledek a závěr, ke kterému EOPA došla, byl ten, že cena kapitálu byla ve skutečnosti vyšší než 6%. A tím pádem EOPA doporučila, abychom se přidrželi aktuální míry 6%, spíše než abychom eh, cenu kapitálu nadále zvyšovali a tím pádem zvyšovali i rizikovou marži. Myslím si, že někteří možná budou toho názoru, že je dobře, že se snažíme ten režim zde stabilizovat. Samozřejmě souhlasíme s tím, že celkové navržení té rizikové marže by mělo být přeskoumáno v rámci přeskumu Solvency 2 v roce 2020. A už teď jsme požádali EOPu, aby provedla co nejširší přeskum e, té rizikové marže v tomto kontextu. Takže toto téma rozhodně nevypadne z té věci, z toho přeskumu. Co se týká toho dlouhodobého kapitálu. My jsme toho udělali hodně, abychom reagovali na ty žádosti přicházející z různých míst, co do usnadnění už teď prostřednictvím cílených revizí investice do kapitálu. Samozřejmě s tím, že čekáme na ten širší přeskum v roce 2020. Myslím, že jsme ukázali, že jsme poslouchali názory jednotlivých zúčastněných stran, zejména po představení našeho původního návrhu. Významným způsobem se nám podařilo snížit to vyžadované eh, období držení z 12 na 5 let a také už tam není ten odkaz na ring fencing. Samozřejmě bylo zapotřebí najít eh, dobrou rovnováhu mezi našimi cíly CME Ehm, ta celková ochota, jakou máme pro prosazování investic do kapitálu v EU, s potřebou zajistit ochranu ehm, jaksi, investorů v této oblasti. To, co máte před sebou, je výsledek těch vyjednávání, která fungovala na principu něco dej a něco dostaneš. V rámci toho pětiletého eh, držitelského období tam jsme skutečně na té spodní hranici toho, co se obecně považuje za dlouhodobé investice a z našeho úhlu pohledu bylo velice důležité, abychom zajistili, že pojišťovny nebudou moci využívat eh, investice do kapitálu, aby pokrývaly ztráty někde jinde na rozvaze. To pro nás bylo velice důležité v zájmu ochrany práv vkladatelů. A teď, co se týká e, toho velice známého věhlasného přizpůsobení volatility. Naše analýza byla taková, že změny pro e, tu komponentu členských států musí proběhnout na první úrovni, tedy legislátorem. A o tom také rozhodl legislátor, tedy že tyto kroky provede. Samozřejmě souhlasíme s tím, že e, to přizpůsobení volatility musíme začít nahlížet ještě šířeji, abychom zajistili, že bude fungovat v praxi a pro všechny země. A rozhodně e, se tomuto chceme věnovat v rámci toho přeskumu v roce 2020. Děkuji. Děkuji. A jménem EOP, pan Frey? Snad jen velice stručně k tomu bodu, který zazněl úplně na konci ohledně proporcionality. Rád bych eh, uklidnil všechny, že ty prioritní oblasti skutečně jsou součástí těch 19 témat, která nám komise předala v rámci toho přeskumu Solvency 2. Takže ohledně proporcionality to rozhodně je konkrétní téma které je v součástí té výzvy po informacích. Aktuálně probíhají konzultace eh, co do aktuálních požadavků na reporting a bude to také součástí revize v roce 2020. Co se týká intenzity dohledu, tak například eh, ta otázka svobody Eh, poskytovat služby svobody, eh, mít sídlo společnosti v konkrétním státě. I to bude součástí přeskumu v roce 2020. A co se týká kapitálu, tak když navážu na to, co říkala komise, tak tam chceme, tam je po nás chtěna co nejdetalnější analýza co do zacházení s kapitálem a to my také provedeme. Děkuji. Děkuji. A za SAD je jasné, že tedy rovnováha toho návrhu změny delegovaného aktu není tím nijak spochybněna. Nevidím tu žádný, tu žádný důvod k nějaké námice, vzhledem k tomu, že tam je také early non-objection. A samozřejmě rozumíme tomu, že je tu drobná revize v očekávání té větší. Ale předtím chápu, jak je tomu často těchto případech je tu určité znepokojení finančního odvětví z hlediska implementace, včasné z hlediska tedy eh, harmonogramu této revize. Je tu to datum 2020, nebo kdyby to bylo 2021, tak by to možná bylo vhodnější a pokud jde o podmínky to oznamování toho reportingu, tak eh, tam eh, je, se nabízí otázka vstupu v platnost eh, toho delegovaného aktu, protože to bude mít dopad už na ten eh, druhý trimestr a možná byste mohli každopádně to vyjasnit z hlediska finančního odvětví, to je spíš možná otázka na komisi. Ale z hlediska tedy toho velkého přeskumu, tak tam jsou tři, tři základní aspekty, které pro nás budou důležité. Vzhledem k tomu, že to budou pak využívat naši následníci, takže je tu otázka doba a samozřejmě, že otázka toho, jakým způsobem, jak to bylo v, v, v případě toho textu implementačního, benchmark, tax, taxonomie a tak dále. To je všechno zaintegrováno eh, do té dlouhodobé eh, logiky. A druhá otázka, tam se vracím k těm interním modelům. máme se tady vzdát veškerého pokroku v, v, v průběhu eh, revize Cezaru. Je, eh, já vidím, že eh, v tamto je revizní doložce je to velmi dobře zmíněno a ošetřeno. Explicitně se tam hovoří o tom, co by měla ta velké, to velké přepracování ošetřit. Takže já se táži, jestli se komise připravuje i na tento aspekt té velké změny, té velké revize, protože e, jinak hrozí, že e, v podstatě Evropská unie bude oslabena tím, že nepřistoupí k větší integraci z hlediska kontroly a dozoru při využití interních modelů. Včetně toho, že některé útoky jsou tu, nebo řekněme žádosti o vysvětlení, se objevují na, i na mezinárodním poli a někdy, když se používají, eh, když jsou firmy, které používají tyto interní modely, tak možná by se to zasloužilo efektivnější kontrolu těchto modelů. A na evropské úrovni bychom eh, samozřejmě měli posílit tento aspekt. To je spíš otázka na komisi, ale EOPA se může vyjádřit také. Děkuji. Děkuji za vaše povzbuzení, pokud jde o mm, přijetí delegovaného aktu ze strany parlamentu. My samozřejmě očekáváme, že nebudou žádné námitky a že najdeme vhodnou rovnováhu. Pokud jde o harmonogram týkající se toho přeskumu 2020, tam ty práce už začaly a EOPA se na to chystá, bude to priorita pro komisi 2019 a 20. Nečekejme legislativní návrh před koncem roku 2020, protože tady zbývá ještě odvést hodně práce, pokud jde o studii dopadu. Takže v této fázi počítáme s legislativním návrhem spíš až možná v posledním trimestru roku 2020. 20. Tím pádem budeme moci spolupracovat na všech komplexních otázkách. K otázce eh, oznamování datum platnosti bude záviset na délce toho období přeskumu ze strany zákonodárců a mezi tím ten text bude je publikován a znám ze strany pojišťoven, které se mohou připravit. A delegovaný akt nemění žádné eh, ty vzory oznamovací, které se budou měnit pak na základě technického standardu později. A to už bude implementační záležitost. Pokud jde interní modely, tak je to součástí revize 2020. Není to vůbec téma, které bychom jen tak nechávali stranou. Souhlasíme s vámi, pokud jde o nezbytnost ukázat na mezinárodní úrovni, že máme robustní interní modely. Vzpomínáme si všichni na problémy, kterým jsme čelili v bankovní oblasti a ne, musíme předejít tomu, aby se to znovu opakovalo i v oblasti pojišťovnictví. Není možné, aby pár dní po přijetí revize ISA jsme hned řekli, co budeme dělat, ale jednoznačně eh, budeme usilovat o určitá zlepšení oproti tomu, co bylo schváleno až dosud. Každopádně jste si vědomi dosahy tohoto eh, úkolu. A pokud jde o ten greening v oblasti pojišťovnictví, Euh, euh, já si myslím, že stejně jako jsem řekl na úvod, tak EOPA již eh, na tom pracuje. Je to každopádně součást revize 2020. Pokud se nechce vyjádřit pan Ferber, nezdá se, nevidím další kolegové, zástupce dalších skupin, pardon. Pane Pere, já jsem vám nedáznou znovu slovo? Prosím, děkuji. Jenom bych doplnil k těm věcem, co zde zazněly. Pokud jde o tu, ten, ten zásadní přeskum a ten eh, harmonogram, tak se hlediska EOP. Důležité bude to stanovisko, které očekáváme v červnu 2020. Samozřejmě, že projdeme konzultačním procesem tomu stanovisku, což bude čtvrté čtvrtletí letošního roku. Pokud jde o e, oznamování a implikace, možné dopady těch delegovaných aktů, tak vám mohu říci, že jsme teď zahájili konzultace e, k navrženým návrhům technických standardů, samozřejmě s e, tou výhradou, že delegované nařízení stále ještě je v období přeskumu a bude následovat šestitýdenní veřejná konzultace, což je období, které bylo zvoleno vzhledem k tomu, že ty pozměňovací návrhy nejs, nemají z hlediska oznamovací uh, povinnosti nějaký přímý obsahový dopad. Budeme mít návrh té taxonomie, který již bude odrážet změny, které vyplývají z delegovaného, z delegovaného aktu ke konzultaci 1. června, čtyřtýdenní konzultační období s ambicí publikovat tu taxonomii. Návrh eh, technických standardů 15. července. A tohle plně odpovídá těm procesům a načasování u předchozích pozměňovacích návrhů. Dále k otázce greeningu, vzhledem k tomu, že jste k tomu odkáz- na to odkázala, mohu potvrdit, že EOPA dá první pokyny komisi k zahrnutí rizik udržitelnosti. Do konce tohoto měsíce vydá stanovisko do konce září k zařazení udržitelnosti a souvisejících faktorů do solventnosti 2 a pak e, koncem roku k, dopadě, k dopadům e, takzvané, takzvaného krátkodobého, příliš krátkodobého přístupu. Děkuji vám. Po 25 letech této sněmovně tehdy Ekon byl vlastně IMAK. A to je poslední den na Ekonu, můj poslední den. A já jsem ráda, že jsme dotáhli tuto práci na solventnosti 2. A opravdu to považuji za zvláštní pozornost, že jsem měla možnost uzavřít práci to, za toto volební období. Byla to opravdu velká čest pro mě působit v tomto výboru a doufám, že ten, kdo mě vystřídá, bude stejně eh, angažován, protože je to eh, služba pro naše občany. Děkuji.